Buenas tardes. Odpoledne. Dobré odpoledne. Přeji všem vám, kolegové, kolegyně. Začneme. Bod číslo jedna. Přijetí programu schůze. Já navrhuji zde, abychom přijali následující změnu v dnešním programu. Bod číslo 9, zpráva pana Koeja o e, rozšíření Schengenu na Bulharsko a Rumunsko. Vzhledem k tomu, že pan zpravodaj má problém přiletět kvůli e, mraku, a bod číslo 10, přístup eh, k dokumentům, tak já navrhuji, abychom odložili tyto body na příští schůzi Libe, vzhledem k tomu, že tady musíme mít k dispozici návrh zprávy ve všech jazycích. Pokud nejsou námitky, tuto změnu můžeme přijmout a přejdeme rovnou k bodu 2. Sdělení předsedy. Za prvé bych chtěl vyjádřit spokojenost s výsledkem nedávné cesty delegace výboru Libe do Spojených států. Zpráva eh, z této návštěvy Washingtonu vám brzy bude rozeslána. Vedli jsme celou řadu velice plodných jednání a Určitě díky tomu náš parlament bude schopen přijmout významné usnesení. A, mm, a podle nás eh, projev Joe Bidena, viceprezidenta na plenárním zasedání v minulém týdnu, byl, byl to projev velice zajímavý. Jak asi víte, První kolo vyjednávání se Spojenými státy o budoucí dohodě TFTP, tak toto jednání proběhne dnes a zítra. Pan Reinhard P. Priep eh, eh, bude 12. Mm, informovat politické frakci o prvním, prvních výsledcích vyjednávání o TFTP. Takže určitě budeme schopni diskutovat o tom potom s paní komisařkou Malstremovou někdy na budoucí schůzi. A nyní můžeme přejít hned k bodu 3, což je prezentace paní komisařky Malstremové o nedávné současné práci nové komise Eh, v rámci tedy jeho portfolia od, dabu, od doby nástupu do funkce. Paní komisařka Malstremová požádala o výměnu názorů eh, s výborem eh, o, na téma nedávných událostí, které spadají do jejich pravomocí a my si ji rádi vyslechneme nejprve a poté Eh, bude následovat diskuze, kdy mm, členové výboru budou moci klást otázky či vyjadřovat své názory. Paní Malstremová, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že jste mě pozvali, i když s několika z vás jsem se již setkala, tedy jinde, u jiných příležitostí. A tentokrát vlastně poprvé od slyšení se setkávám s celým výborem a to je pro mě velké potěšení a jsem přesvědčena, že to bude Mm, pravidelné a že to není naposledy. A eh, od nástupu do funkce, tak celá komise a parlament a rada eh, se eh, všichni snaží nějak tedy uchopit tu novou situaci ve smyslu Lisabonské smlouvy, jak spolupracovat podle smlouvy, jak víte, nyní vy máte plnohodnotnou spolurozhodovací legislativní pravomoc a já eh, doufám, že v mé oblasti, v rámci mého portfolia, tato spolupráce s vámi bude úspěšná. Komise Rada Parlament nyní se musí zaměřit na obsah, na meritum věci a těm procedurálním formál, formálním záležitostem nedávat takový význam, protože před námi stojí velký program a velká agenda a já se těším na spolupráci s vámi. S dovolením pana předsedy dovolte, abych vám řekla, co již bylo vykonáno, co se připravuje a které jsou ty problémové agendy, kde snad doufám budu mít i vaši podporu. Jak víte, Paní místo předsedkyně Redingová a já před pár týdny jsme představili akční plán, který se týká stokholmského programu, který nastěňuje velice širokou hm, hm, agendu pro naše funkční období a je před námi hodně práce, což samozřejmě vychází z rozhodnutí ministrů v pros- prosince a také doufáme, že to je i v souladu s potřebami a přáními Evropanů. A určitě vy jste obdrželi náš akční plán a já doufám, že jste si ho přečetli a těším se, že eh, si budeme moci o tom diskutovat teď nebo někdy později. A eh, první měsíc, vlastně teď je to před třemi měsíci, kdy jsem nastoupila do eh, funkce, tak od té doby jsem předložila několik návrhů. A já především jsem předložila akční plán o eh, nedoprovázených nezlečilých osobách. To eh, je něco, co mi hodně leželo na srdci, eh, což leželo i na srdci nevládním organizacím, které chtěli, abychom společně řešili tuto otázku. Akční plán vychází z principu nejlepších zájmů dítěte a respektování principů eh, zakotvených v eh, úmluvě OSN o právech dítěte. Také jsme vycházeli ze stávajících mezinárodních nástrojů. Akční plán eh, identifikuje hlavní směry jako prevence, ochrany, na, ochrany mladistvých, identifikace udržitelných řešení a tyto kroky se budou aplikovat prostřednictvím konkrétních opatření, které se neomezují pouze na otázky přistěhovalectví, ale také se to týká především těch tras Eh, migrace a způsobu migrace. Zároveň komise také přijala první výroční zprávu o přistěhovalectví a azylu. Hm, zpráva dělat takovou inventuru eh, toho, jak eh, byly splněny závazky za francouzského předsednictví v roce 2008, kdy se implementoval pakt o imigraci a azylu a také i tam prezentujeme závěry a doporučení do příštích let. Konstatuje se, že byl učiněn určitý pokrok, ale ještě před námi hodně čeká práce a hodně třeba věcí zlepšit. Jeden z prvních návrhů, který jsem předložila, tak se týkaly agentury Frontex což je revize mandátu Frontex s cílem posílit operativní schopnosti, dovednosti Frontexu, tak aby Frontex měl vlastní vybavení, vlastní tedy eh, materiální i personální zabezpečení a byl nezávislý ve svých operacích. Také i navrhujeme posílit aspekt lidských práv a členské státy, jakmile se pustí do nějaké operace, tak musí eh, tam vyčlenit lidské zdroje či materiál nezbytný. Také jsme pro rychlý, rychlé přijetí tohoto návrhu a já o tom jednám s panem Busutilem, který je zpravodajem v této věci. SIS 2 VIS. Pan Kuejo asi kvůli mraku má spoždění. My jsme s ním eh, velice úzce spolupracovali došlo k pozitivnímu výstupu a pokud jde o ten první milník, ten test je pozitivní, který se týká tedy vývoje SIS-2 a my i vítáme závěry eh, rady z ministrů vnitra a spravedlnosti z Dubna. Samozřejmě teď musí ten systém být operativní a i musíme mm, od komise dostat takový základní harmonogram a e, jaké finanční prostředky k tomu budou potřeba, což by mělo být předloženo na začátku června. A e, také i e, je třeba tedy do toho smluvního rámce v rámci testování Milestone 2, milník 2, tak do toho zapojíme experty. A pouze poté lze tedy potvrdit harmonogram a rozpočet, což by mělo být na konci července a pokud ne, tak v říjnu po dovolených. VIS. Eh, takže testuje se centrální systém, kde jsou skluzy, byly skluzy v roce 2009, ale 6. dubna eh, opět eh, se nastartoval celý program, projekt a komise je přesvědčena, že ten hlavní smluvní partner dokončí testování do konce května a mm, budeme pravidelně informovat váš výbor o veškerých krocích způsobem, který bude transparentní a otevřený. Také jsem eh, na konci března vám předložila dva návrhy, které se týkají boje proti obchodování s lidmi a boje proti sexuálnímu zneužívání a vykořišťování dětí a pornografii. To jsou dva návrhy, které mi leží na srdci, protože to je eh, tedy velice závažná trestná činnost, často propojena a zde musíme vystupovat odhodlaně máme takto silný rámec, dobrý rámec a tvrdé sankce, což je eh, to, co musíme udělat a chceme to udělat. Já vím, že váš výbor o tom bude jednat poprvé a já se těším, že budeme spolupracovat s radou, abychom věc uzavřeli. A nyní pár slov k budoucnosti. Jaké jsou naše priority do budoucna? Za prvé, zákonná migrace. Jak víte, globalizace nabízí lepší příležitosti lidem stěhovat se samozřejmě eh, s tím jsou spojeny různé problémy a dobře řízená migrace je nutná. To je jistá věc a může to být ku prospěchu všech dotčených osob. Také víme, že imigrace může být mm, velkým eh, eh, přispěním do ekonomického rozvoje Unie. A před létem ještě předložím dva legislativní návrhy o sezónní práci, sezónních pracovnicích a o hm, a ICT, o hm, tedy hm, předávání dovedností, které se budou předávat tedy mezi Evropskou unii a dalšími státy a v rámci, Evropské unie, tak abychom zvýšili konkurenceschopnost našich pracovníků, jejich kvalifikace a tak splnili cíle strategie 2020 také ve stejné oblasti migrace. Další cíl, který eh, mm, já chci velice prosadit, je posílená solidarita mezi členskými státy Unie. Zde již jsme eh, přijali několik opatření ale některé členské státy mm, jsou vystaveny velkým tlakům eh, a jejich asilové systémy jsou pod velkými tlaky. Já jsem požádala spolupracovníky, aby pečlivě zanalizovali výsledky pilotního projektu, který se týkal Malty, kde se, eh, který se týkal tedy osob pod mezinárodní ochranou a na základě těchto zkušeností případně rozšíříme takový pilotní projekt a stane se vlastně takovým všeobecným mm, mechanismem víza, jak jsem řekla při slyšení. E, my jsme analyzovali pokrok, který se týká Bosny, Hercegoviny, Albány, zdali splňují předpoklady pro e, osvobození od vizové povinnosti. To je jedna z priorit, které jsme se věnovali hodně minulý, minulé týdny. A já před dvěma týdny jsem zde referovala. Moji spolupracovníci teď připravují legislativní návrhy. Doufám, že vám je předložím velice brzy. A jak jsem i přislíbila, také tak v červenci předložím sdělení, které bude dělat takovou inventuru hlavních eh, opatření boje proti terorismu v Evropské unii a vytipuji tam takové základní výzvy. Eh, tato inventura je důležitá. Já vím, že parlament potom volá již dlouhou dobu. A musíme to udělat ještě předtím, než přijdeme s novými opatřeními, mm, bez ohledu na to, že boj proti terorismu je pořád jeden z velkých problémů, který řešíme v EU. Také i v komisi připravujeme sdělení o strategii vnitřní bezpečnosti. To má být přijato na podzim. Bude vycházet ze strategie přijaté ministry eh, v únoru a bude v souladu i se stokholmským akčním plánem. Stanoví se zde celá řada Eh, eh, toho, co můžeme dělat, jak bojovat proti vytipovaným hrozbám, jaká je přidaná hodnota Evropské unie v boji proti těmto hrozbám, jak budeme schopni prosazovat správně naše principy, chránit osobní údaje, lidská práva a jak hm, odhodlaně bojovat proti těmto hrozbám. A zde uvítám vaše přispění. Pan předseda zmínil diskuze o TFTP. By někteří z vás jste byli ve Washingtonu, takže já doufám, že mm, ta cesta byla úspěšná. Já jsem vzala na vědomí usnesení, které jste přijali minulý týden a také i o tom mm, jsme diskutovali ve Štrasburku. Bohužel řada z vás tam nedorazila kvůli sobce. Také i jsem v úzkém kontaktu se stínovými zpravodaji a e, se paní zpravodajkou. Já si myslím, že mandát rady, který ještě formálně ale nebyl přidán, protože zde jsme měli britskou parlamentní výhradu, tak ještě nebyl tedy přijat, ale již jsme zahájili neformální jednání s Američany s cílem zahájit formální vyjednávání co nejdříve. Máme ambiciozní mandát, jednání budou těžká a tvrdá, ale samozřejmě, jak jsem slíbila již zde několikrát, jsem připravena referovat parlamentu a okamžitě hovořit o tom se zpravodajkou. Také zároveň eh, vy jste také eh, i odsouhlasili usnesení o PNR a já předložím sdělení o eh, eh, eh, oblasti justice a vnitra, které se týkají tedy PNR a výměny těchto údajů, vůbec jako takových výměny údajů, ale PNR je důležitý balíček údajů. Parlament se zachoval konstruktivně a velice brzy předložím balíček o PNR a ten bude skládat se ze sdělení o e, naší externí strategii v oblasti PNR. Tam budou figurovat určitá základní kritéria. Za druhé dvě vyjednávací směrnice pro vyjednávání se o smlouvách PNR s Austrálií a USA a poté vyjednávání směrnice o dohodě s Kanadou a za čtvrté i nový přístup komise k PNR. Doufám, že brzy předložím tuto iniciativu komisi a vám co nejdře, nejdříve poté. A nakonec, pane předsedo, a tím končím, bych chtěla nastínit pár komplikovaných agent, které nás čekají společně v příštích týdnech. A to především se to týká toho asilového balíčku a e, ten návrh jednotného povolení. Jak víte, já přičítám velký význam vytvoření evropského asilového systému, který bude ochranářský, protekt, tedy který bude dobře chránit, bude i spravedlivý a efektivní. Není akceptovatelné, aby v Evropě, kde máme tolik eh, hm, přistěhovalců a aby ty šance získat azyl se tak lišily mezi členskými státy, kdy ty azylové žádosti se posuzují úplně odlišně. A také není přijatelné, aby žadatelé o azyl byli předmětem odlišného zacházení. Proto komise předložila návrhy, jak víte, již před dlouhou dobou, a týká se to harmonizace azylového řízení na evropské úrovni, kde se stanoví standardy a priorita je spravedlnost a efektivita. A já děkuji parlamentu za podporu. Také i jsme připravili dohodu o tom Evropském podpůrném azylovém úřadu, což je významný krok tímto směrem a také i děkuji paní Lambert za vykonanou práci. Ale některé z návrhů tohoto balíčku jsou problematické. To dobře víte, já to také vím. A já si myslím, že každý ten prvek asilového balíčku je podstatný pro ten globální asilový systém. Musíme se zaměřit na ty nejvíce kontroverzní záležitosti a uvidíme, jak to půjde vpřed. Já jsem i o tom diskutovala s nadcházejícím belgickým předsednictvím, i s vámi, se spravodajkou, se stínivými spravodaji a uvidíme, jak se nám podaří zajistit určité, eh, určité, určitý pokrok v této komplikované agendě a poté mi předložíme návrhy. Pokud jde o resettlement, o tedy opětovné usazování eh, migrantů, my se snažíme pomáhat těm eh, skutečně slabým, sociálně slabým a těm nejvíce zranitelným uprchlíkům, aby se mohli usadit. Dále i my jsme tedy připravili náš program usazování uprchlíků, což je taková naše vlajková loď, je to i vlajková loď naší externí asilové politiky. Lituji, že zde existují kontroverzní procedurální záležitosti, které jsou překážkou v tomto návrhu. Návrh komise to je pouze první krok, který se zaměřuje na finanční podporu, na ten uprchlický fond a kde se i počítá s tím, že se předloží ambicioznější iniciativy. A já z těchto důvodů doufám, že nalezneme rychlé řešení, že se zaměříme na meritum věci a to, že je třeba vytvořit jednoduché procedury pro stanování priorit usazování uprchlíků a pouze tak, to zajistíme zdravé, efektivní finanční řízení, které neohrozí fungování Evropského uprchlického fondu a zároveň samozřejmě, pokud nenalezneme řešení, tak tím budou trpět uprchlíci. A nakonec, pane předsedo, eh, ten návrh, který se týká jednotného povolení. To je také něco, co je součástí naší strategie, která se týká té globální imigrační politiky a Navrhovaná rámcová směrnice hovoří o tom, že bychom vytvořili jednotné pracovní povolení a povolení pobytu. Byl to jeden dokument, což je základní eh, prvek naší imigrační politiky do budoucna. A já bych chtěla, abychom se dohodli v prvním čtení, abychom se dohodli na vyváženém znění. Samozřejmě jde o to zlepšit podmínky pro eh, migra- migranty, pracovníky, ale také i proto, aby mohli tady pobývat a pracovat legálně. Mým záměrem je především chránit eh, ty sezónní pracovníky, kteří jsou velice zranitelnou kategorií, tak a chránit je před eh, zneužíváním, vykořišťováním a zde komise předloží specifickou iniciativu, kterou, jak doufám, podpoříte. Pane předsedo, jak vidíte, dámy a pánové, máme velice ambiciozní program a to je pouze na příští měsíce. Další nás ještě čeká a já se těším, že s vámi budu spolupracovat eh, konstruktivním způsobem, tak, abychom eh, tuto eh, agendu prosadili. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní komisářko. Eh, zdá se, že zhruba 20 eh, poslanců si přeje promluvit. Já bych tedy navrhl, aby se všichni omezili vždycky na dvě minuty, ať to zvládneme. Eh, pan Coelho, který je zpravodajem pro rozšíření Schengenu mm, o Rumunsko a Bulharsko, tady tedy bohužel není kvůli islandské sobce. On mě tedy požádal, aby já požádal komisi, aby se nám dostala dostala plná změní hodnotících zpráv pro Rumunsko a Bulharsko. On bude vypracovávat naše stanovisko a proto eh, mě požádal, abychom zajistili také tyto informace od rady. Eh, bohužel zatím ty dokumenty nemáme. Takže dáme slovo nejdříve koordinátorům a poté dalším poslancům. Nejdříve pan Busotil na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní Malmstrová, že jste mezi nás zavítala, že jste si udělala čas a děkuji vám za vaši otevřenost. E, pokud se týče asilového balíčku, já bych rád připomněl, že první čtení e, proběhlo v parlamentu před rokem. Myslím, že to bylo 7. května, takže je to skutečně celý rok. Takže eh, samozřejmě pokud je něco blokováno, tak to není z naší strany. Nicméně je jasné, že my jsme už v tom prvním čtení eh, jasně stanovili priority, ze kterých neustoupíme. Eh, jednou z těch priorit je solidarita a tedy rozumí se solidarita jak se žadateli o azyl, tak také se zeměmi, eh, kam přicházejí nejsilnější proudy těchto žadatelů o azyl a eh, ty země se s tím velmi potýkaly. Čili tyto priority skutečně musí být respektovány. Eh, k tomu asilovému balíčku bych vás prosil o jedno upřesnění. Zdá se, že někteří poslanci, kteří zasedají v tomto výboru, si nejsou jisti, jak je to vlastně s vaším návrhem týkajících se sezónních dělníků. A to samozřejmě bude mít určitý vliv na otázku jednoho povolení k pobytu k práci. Já bych eh, byl rád, kdybyste nám to mohla ještě jednou vysvětlit. A sice, že vy, eh, pokud jsem správně rozuměl, že vy předložíte ještě do léta návrh k problematice sezónních eh, pracovníků a pak my budeme moci pokročit s otázkou toho jednoho povolení. Eh, druhá věc je předávání údajů. My jsme byli ve Washingtonu a zjistili jsme, že americká administrativa se k tomu staví velmi otevřeně, eh, včetně kde ba tam o těch nejdůležitějších věcech, jako je předávání bankovních údajů. Zatím tedy není jasné, jaké změny, politické změny chystá samotná EU, tak aby se vyřešila ta zásadní otázka, zásadní překážka. Či otázka je, zda Evropská unie je ochotná přistoupit na určité změny ve své politice, zaprvé, aby nemuselo docházet k předávání bankovních dat, anebo pokud to musí být, tak aby eh, ten objem těchto dat byl velice byl omezen. Pokud se týče zneužívání dětí, Eh, může se komise jasně vyjádřit k blokování webových stránek, to je velice důležité a nám momentálně není zcela jasné, eh, co vlastně komise chce. Jestli třeba chce opravdu blokovat webové stránky týkající se třeba pedofilního materiálu, nebo nechce. Ano, děkuji. A prosím ještě jednou eh, dodržujte čas, abychom se nedostali do potíží. Pan Lambrinidis. Ano, vy jste žádal o slovo, ale vy jste koordinátor, takže prosím. Děkuji, já mám dvě otázky, paní Kemc. Jedna z těch otázek se týká sezónních pracovníků a to se samozřejmě týká toho jednoho povolení. Já bych skutečně prosila, aby se to projednalo v naléhavém řízení. A další věc e, jsou migrující dělníci ze třetích stran, čili e, jestli to bude také součástí toho vašeho návrhu. Další otázka se týká PNR. Kdy se chystáte Eh, pracovat na eh, otázku, tedy řešit otázku se třetími zeměmi. Momentálně tedy eh, se vyjednává s Kamerou Spojenými státy, čili jak by měl vypadat ten nový model, jak jsou vlastně, jaká je představa o tom modelu vyjednávání, jak by měl vypadat. Děkuji, paní Weber. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane, paní komisařko, za návštěvu a za prezentaci. Zdá se, že pokud toto je seznam vašich priorit eh, pro příští měsíc, tak eh, nevím, co nás čeká v budoucnosti, poněvadž ten eh, program máte velmi, velmi plný, čili ještě v těch prioritách bude třeba stanovit priority. Jen stručně dvě otázky. Otázky týkající se migrace pokud se týče spolupráce s třetími zeměmi, a tady hovořím také o readmisních dohodách, zejména eh, ve vztahu k Pákistánu. Ale hm, třeba také Libě se to týká, to jsou dva příklady pouze. Jak tedy může komise zajistit, jak my můžeme zajistit, dodržování lidských práv té eh, osoby, která se eh, vrací, nebo osob, eh, který, které projíždějí těmito zeměmi. Já nevím, tady předpoklad, že to zvládne tedy ministr pro lidská práva na místě, nebo tak to nevím, jestli je to dostatečné. Druhá otázka se týká řekněme to tak, budoucnosti eh, Evropského veřejného prokurátora. A když se podívám do Stockholmského akčního plánu, hovoří se zde, že, že eh, to vlastně vyjde z Eurojustu, ale eh, kdybyste k tomu mohla říct něco více, třeba k časovému průběhu, to by mě zajímalo, protože my musíme bojovat proti trestné činnosti, zejména té přeshraniční, a potřebujeme eh, standardy trestního práva a postupu v trestním právu, tak, aby byly eh, respektovány také práva obžalovaných. Čili eh, jaké jsou vaše plány v této oblasti? Zejména tedy, jak brzy se můžeme těšit na něco takového, prostě eh, pokrok v otázce eh, toho eh, veřejného prokurátora. Pan Albrecht? Já dvě krátké otázky, když dovolíte. První by se týkala obecné dohody o ochraně dat v transatlantické spolupráci. Jak vypadá detailně harmonogram v této oblasti? To by mě tady zajímalo. Kdy tedy očekáváme první návrhy, kdy se uskuteční jednání a kdy můžeme očekávat schválení také v souvislosti s probíhajícím jednáním eh, o TFTP a PNR. A druhá otázka se týká vyhodnocování stávající bezpečnostní opatření kdy má dojít zde ke konkrétním krokům, jaká bezpečnostní opatření eh, justiční, policejní v Evropě máme, jaká by byla vhodná. To, o tom se hovořilo, čili kdy to bude. A dále by mě zajímalo, Eh, vlastně se to týká toho ukládání údajů. Tak. Děkuji, pan Tavares. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Eh, ke SWIFTu velmi stručně. Já doufám, že v nadcházejících jednání eh, je Prostě bude třeba, abychom přišli s odvážnými nápady, aby se eh, Swiftová dohoda výrazně změnila. Eh, po tom, co jsme slyšeli tedy v Washingtonu, já se poněkud obávám, že evropský, evropská východiska jsou příliš blízko americkým cílům. Čili my bychom měli hovořit o možnosti, abychom měli na místě evropského veřejného zástupce, podobně jako je to u pracovníků v rámci TFTP. A do eh, budoucna by se to mělo všechno odehrávat na evropské půdě a data by se neměla předávat do Ameriky. Pokud se týče eh, resettlementu, čili eh, rozmístování uprchlíků, Eh, parlament k tomu má určité nápady a my také bychom přivítali, kdyby komise také lobovala v členských zemích, v našich eh, stranách a tak dále. Já myslím, že v tomto výboru se z 95% shodneme. Čili jsme to víceméně eh, my, eh, kteří si stěžujeme na to, že tady máme prostě eh, problémy procedurální. Tady tuto, s touto myšlenkou přišel ani zpravodaj, ani stínový zpravodaj. Volba regionu k umístěvání těchto lidí je samozřejmě důležitá z hlediska regionální politiky, čili nemůžeme říct, že jde o pouhé prováděcí opatření. To ne. Čili to je složitější problematika. Podle mě, já myslím, že toto je vlastně jediný bod, kde se, kde se neshodneme, ale já si přece jenom myslím, že bychom tady měli pokročit před a s tou politikou, abychom tedy postoupili dopředu. Děkuji, pan Kris. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vy jste právě hovořila o zákonem přistěhovalectví. A já bych rád věděl, zda v současné době v komisi se debatuje o nutnosti toho, že tedy přistěhovalectví je něco, co musí být. Máte nějaké představy o tom, kolik uprchlíků mohou jednotlivé země přijmout? My pomýšlíte na to, že v jednotlivých zemích v Evropské unii máme v průměru 25% nezaměstnanost a pokud budeme mít zákonnou migraci, tak vlastně do svých zemích přibereme další pracovníky. Není to příliš krátkodobé a dále pomýšlíte na to přilákat do Evropy speciálně vyškolené pracovní síly, či myslí, pomýšlíte na to přivést do Evropy i občany, které nemají speciální školení a vzdělání. A ještě jedna otázka to se týká jiného aspektu. Stále ještě nemáme readmisní dohodu s Tureckem a to je velký problém. Protože z Turecka přichází velké množství nelegálních migrantů. Turecko slouží e, jako transitní země. E, Dochází k obstrukcím ze strany Turecka v rámci vyjednávání této dohody. Rád bych věděl, zda jste v poslední době na tomto poli něco učinila, zda jste nějakým způsobem pokročila a pokud ne, co hodláte učinit v blízké budoucnosti. Děkuji, to bylo první kolo jednání. Hovořili zástupci za jednotlivé frakce. You go ahead and then we'll hear from the rest of the members. Takže eh, teď máte čas na odpověď a potom bude další kolo. Ano, já bych velice eh, ráda eh, zodpověděla tady na toto první kolo, abychom to potom zpřehlednili do budoucna, další debatu. K panu Busutilovi. Ano, samozřejmě ten asilový balíček, ten se zasekl v radě samozřejmě, že ne v Evropském parlamentu. Čili já bych spíše eh, chtěla eh, od vás slyšet radu, jak byste navrhovali, abychom to rozpohybovali, poněvadž eh, v radě je to skutečně prakticky zablokované. Čili co s tím, že jak se k tomu postavit? Ano, není to na straně komise ani parlamentu, čili my bychom měli spolu uvažovat o tom, jakým způsobem to, s tím pohnout. Sezonní pracovníci. Ano, eh, bude to ještě před letní pauzou, zatím tedy vám nemohu uvést přesné datum. Eh, k předávání velkých objemů dat. No, eh, SWIFT je postaven tak, že se počítá s převodem těchto dat, čili podle současného uspořádání to prostě nějak neobejdeme. To by se mohlo udělat jinak. No. My se všem pokoušíme o to, zda by se nějakým způsobem objem těch dat dal omezit, nějak to doladit, aby to bylo účelnější, cílenější. No a to bude skutečně velmi komplikované a obtížné vyjednávání, nicméně musíme do toho. Blokování stránek toto je návrh komise, jak víme, že, čili ne můj nápad. Ale jde tedy o to, že členské země by samozřejmě měly eh, odpojovat eh, tento nelegální materiál přímo u zdroje. To je někdy komplikované, poněvadž ty servery se nacházejí mimo Evropskou unii. Eh, někde máme dobrou kooperaci, někde je to horší a trvá to déle. Takže my navrhujeme, aby kromě toho odpojování přímou zdroje eh, se dálo ještě to, co už, já nevím, zhruba deset zemí dělá, a sice eh, spolupráce s policií, NGOčky a tak dále, aby blokovali eh, tento konkrétní obsah. Samozřejmě eh, nejde nám o obecné blokování internetu, to mnohokrát zaznívalo eh, v té debatě, ale nejde o blokování internetu paušálně, jde o konkrétní typy stránek. A my tedy víme, že už se to děje v určitých stranách, aby bychom, v určitých zemích a bychom rádi, kdyby se to rozšířilo na další jako doplňkový nástroj. Tak, eh, paní Genc, sezónní pracovníci ano, to bude v tom obecném rámci pro migranty. Opět vám neřeknu přesné datum, ale bude to velice brzy. Pokud se týče PNR se třetími zeměmi, já zatím nemám ta zkrate, eh, kritéria, která jsou zapotřebí. O tom chci jednat s paní Intveld. A když budeme mít nějaká, eh, řekněme, společná kritéria, pak tedy potom ta, eh, ty konečné podoby těch smluv budou velice podobné a bude se, budou se jenom dolaďovat, prostě, který ty dat se to bude týkat a tak dále. Readmise eh, a v souvislosti s Pakistánem a dalšími. Samozřejmě, že eh, klíčem je zadržování základních práv. My máme tedy směrnici pro navrácení a tam je tento aspekt pojednán velice silně. A samozřejmě je tam také přímo otázka osobního posouzení případu případu, takže skutečně tam ta míra ochrany je velmi vysoká. Pokud se týče veřejného prokurátora, já vím, že toto je velmi důležitý návrh a spadá to portfilia paní Redingové. Čili já vám nemohu říct, eh, jak to má přesně naplánováno v čase. Eh, jsou tady také komplikace eh, s radou. Vím, že paní komisařka už o tom diskutovala s radou. No, budeme se muset zeptat spíše jí. Pan Albrecht, ano, obecná dohoda o ochraně dát. Tady komise velice brzy, myslím, že to bude jenom měsíc, přijme Eh, vědnávací mandát pro eh, paní místopředsedkyni Redingovou, aby mohla začít jednání s Amerikou. Samozřejmě, že to bude chvíli trvat, pokud tedy chceme, aby ta vyjednávání o TFTP byla úspěšná. Samozřejmě, že to bude trvat trošku díl, ale ta obecná diskuse také jaksi vplývá do této konkrétní diskuse. Takže Mm, uvidíme. My doufáme, že ta jednání bude moci začít velice rychle, ale eh, a ta spolupráce nebude úplně jednoduchá, ale až budete hovořit s paní Redingovou, tak vám k tomu jistě řekne více. Ukládání dat. Ano, mm, myslím, že 15. září eh, by měla proběhnout přeskum současného stavu, takže my se tím začneme eh, zabývat někdy na začátku léta. Konkrétní návrh by měl být tedy hned po prázdninách k dispozici. Eh, pan Tavares, myslím, že k těm eh, velkým objemům dat, že už jsem se vyslovila. My samozřejmě vstoupíme do jednání, která nebudou jednoduchá. Máme návrh mandátu pro radu, máme debatu probíhající v Evropském parlamentu a my prostě s tím budeme muset trošku pohnout. Ale eh, jednoduše a prostě eh, výměna velkých objemů dat eh, prostě existuje, existovat bude. Američané se toho úplně nevzdají. Pokud se týče rozmístěvání uprchlíků, tak tady není jasné, jestli se to týká také těch delegovaných aktů nebo ne. Pokud ano, pak by to byl velice složitý a nepraktický přístup a prostě zpomalovalo by se to velice. Čili eh, já myslím, že tady budeme muset ještě hledat a najít nějaké slušné řešení, eh, aby to prostě nějak fungovalo. No a pokud se týče eh, legální migrace, my debatujeme o tom, že některé české země potřebují migranty, zejména sezónní pracovníky, zejména v zemědělství, to je nejobvyklejší. Eh, komise ani bruselské instituce nebudou nikomu nic nařizovat, ale pokud členské země potřebují sezónní pracovníky, eh, mělo by to být za jasných pravidel, aby nedocházelo k zneužívání a k sluzávání jaksi do černé ekonomiky. Čili my budeme pouze formulovat rámec, právní rámec, to je všechno. E, pracovníci sezóní, to jsou samozřejmě pracovníci nekvalifikovaní. Otázku té modré karty a ta se týká velmi kvalifikovaných lidí. E, ta směrnice je zatím koncipovaná velmi úzce a my bychom ji chtěli postupně rozšířit také na další sektory. A pokud se týče readmisní dohody s Tureckem, podařilo se nám dosáhnout velkého pokroku a e, jsme blízko výsledku. Turci se k tomu staví velmi konstruktivně. Děkuji vám. Takže teď dostanou slovo ostatní, ale prosím, e, držte se maxima dvou minut. Paní Jakolino? Pan Jakolino? Děkuji, pane předsedo. Já jsem s velikou pozorností naslouchal, když paní Malmströmová hovořila o svém programu a zjišťuji, že veškerá opatření a veškeré akce potřebují ovšem odpovídající prostředky. Proto se musíme pokusit již připravit jakýsi první rozpočet pro rok 2011 pro naši oblast. Co myslí si paní komisařka, nebo Jakou představu má paní komisařka o tom, co je potřeba učinit v souvislosti s přeplněnými věznicemi? Stockholmský program eh, to tam má, jakožto oblast, kde se musí něco stát. A potom problematika drogové závislosti. Pouze opakuji něco, co již bylo řečeno mnohokrát. A rád bych také věděl, jak zcela konkrétně má vypadat solidarita mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o přistěhovalectví? Jaká konkrétní opatření připravujete proto, abyste opravdu prosadila solidaritu mezi jednotlivými členskými státy? Máte tam již nějaká konkrétní opatření? Děkuji. Děkuji, pan Lambrindis. Děkuji, paní komisařko, velice rychle ty otázky. Já jsem slyšel, eh, když jste hovořila o Turecku, někdy je lepší eh, moc o tom nepsat, ale spíše věci dělat. Vy ale hovoříte, že eh, vy tam píšete o revizi té dohody a mm, pro mě je to ale problematické. Vy říkáte, že At the heart of our response for relevant actions on EU readmission with Turkey a takže eh, když si přečtu tuto větu, tak to eh, je něco problematické, eh, a, ale to, co jste řekla, tak vypadá slibněji, než to, co se tady píše. Co tady citujete, to je, to je toto, cituji toto. A můžete mi tedy to objasnit, když říkáte, že vyjednávání probíhají velice dobře s Tureckem, znamená to, že to zahrnuje eh, eh, všechny, eh, kteří legálně přijdou z Turecka do EU, anebo pouze tedy diskutuje s nimi o návratu jejich vlastních občanů, protože víte, že jejich vlastní občané, to je malé procento těch, kteří od nich přijdou sem, takže mm, mm, zde SWIFT. Eh, otázka, která již zde padla. V jednom pozměňovacím návrhu v minulém týdnu jsme zdůraznili veliký význam toho, že aby v té dočasné dohodě, to znamená, než budeme mít vlastní mechanismus u nás zde pro získávání těchto údajů, takže by Mm, musíte vytvořit velice konkrétní mechanismy, které se i týkají toho, eh, že eh, by naši pracovníci v reálném čase sledovali, jak probíhá výměna těchto údajů, jak je to se tom v terénu. A takže teď v těch těžkých jednáních se USA, mm, tak Eh, můžete nám říct, co ten soukromý subjekt, tedy SWIFT, co on eh, může extrahovat za data, a nebo my tedy jako Evropa ne, nejsme schopni uložit Američanům to, aby přijali stejné pojistky, jako aspoň ty, které má SWIFT jako takový. A potom migranti ještě. Zvažujete konkrétní opatření pro integraci migrantů a nebo to není vaše priorita? Děkuji. Pan předseda, děkuji. Paní Ledford. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce. Za prvé bych chtěla zdůraznit eh, eh, význam těch dvou sdělení. Většinou se o tom moc nehovoří. První sdělení to je boj proti rasismu a antisemitismu a diskriminaci a slíbené vyhodnocení implementace rámcového rozhodnutí. Všichni vidíme hm, takové varovné signály z Evropy a teď navíc ještě i se to umocnilo recesí a ekonomickými potížemi. Takže to by měla být naše priorita číslo jedna. A boj proti korupci dále to se sice tady zmiňuje, ale je to velký problém, vážný problém, bohužel i tady v Evropské unii, i mimo Evropskou unii. A, a evropský zaty, zatykač a vyhodnocení eh, eh, jeho fungování, hodnotící zpráva. Já vítám program Eh, na eh, mm, tedy ochranu práv obžalovaných, obviněných, ale to bude trvat dlouho, než se to bude všechno realizovat. Ale teď my máme eh, problém v Evropě, který se týká dodržování základních práv obžalovaných a vůbec jejich procesní práva nejsou dostatečně chráněná, třeba když nás jiné státy žádají o jejich předání. A já tedy Eh, si myslím, že to musíme uznat, že to je problém. My eh, eh, nechráníme jejich základní práva, abychom měli v EU. Dále také i se těším na to sdělení o schromažování informací. Také musíme zvážit, zdali máme mm, dostatek, dostatečnou operativní policejní spolupráci, protože se zde hovoří o roce 2014 kdy bude eh, vyhodnocena tato efektivita policejní spolupráce. Protože pokud by se zlepšila tato spolupráce, tak eh, asi eh, to bude stát na tom, že policie schromažďuje více údajů, než stále více a více údajů. Děkuji, paní Keller. Děkuji. Já mám několik otázek. První Eh, ta vaše jednání s maltskou vládou pomohla vyřešit problém hm, toho, že Malta se nezúčastní operací Frontex? Za druhé, vy jste eh, zmínila hm, internetovou hm, pornografii, dětskou pornografii a hodně se o tom hovoří, ale zlepšilo se něco skutečně? Lze to prokázat? Dále návrh Některé návrhy jsou spojeny s rozvojem, tak se ptám, jak vy zajistíte, že bude existovat řádná spolupráce s DG pro rozvoj a jak zakomponujete i rozvojovou, rozvojovou politiku do vašich návrhů. Dále bych chtěla vědět, v tom stokholmském akčním plánu se říká, že i e, vlastně e, ty e, tedy policisté Frontexu, pokud je o strahu hranic, takže by mohli nahradit ty národní složky na ochranu hranic. Dále, lidská práva jsou pro nás pro všechny v EU tak důležitá. A proč to třeba není uvedeno v readmisní smlouvě s Pakistánem? Tam to není explicitně zakotveno jako v jiných smlouvách. Děkuji, pan Bronz. Děkuji, pane předsedo. Paní Malstrémová popisuje legální migraci jako něco, co prospěje všem. Vlastně ale ono to poškodí všechny e, země i jednotlivé migranty. A to platí především, pokud masová migrace probíhá z těch zemí, kde jsou nízké platy, do těch vysokopříjmových zemích. To znamená, e, vlastně to má velký tlak potom na rozpočty, na bydlení, na sociální dávky a tak dále. A navíc ještě o tam z těch chudých zemí odejdou kvalifikovaní pracovníci, třeba zdravotnic, ze zdravotnictví, které tam tak nutné. Zákonná migrace údajně je eh, morální, kýžená, žádoucí politika. Ne, to je vlastně to, že si vybereme selektivně ty cené kvalifikované pracovníky ze třetích zemí a tam budou ještě více stagnovat a eh, jejich populace bude umírat, třeba nebude mít zdravotnictví. A my musíme zajistit, aby naši nekvalifikovaní byli vyškoleni vzdělání a aby tedy eh, se dostali ze stavu nezaměstnanosti. Pokud je o žadatele o azyl, já bych chtěla, chtěla vidět, eh, Jaké procento jde ze zemí, eh, které s námi sousedí? Já myslím, že moc ne, že to je ze vzdálenějších zemích a projdou několika bezpečnými zeměmi a pak se dostanou do EU. A jakmile se jim to podaří, projdou tou třetí bezpečnou zemí, no tak vlastně mm, eh, by měli být vráceni do té první bezpečné země podle asilového práva a nebo do země původu, pokud tam není jejich život ohrožen. Děkuji, pan Demera. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Zde mám eh, eh, jednu poznámku a potom otázku. My máme akční plán, eh, který se týká justice, my máme zde Sokholmský program a akční plán z toho vyplývající má 8 bodů a je to spíš takové prohlášení dobých úmyslů, je to široká věc jako ochrana základních práv, jako je justiční pro, společný prostor, vnější vztahy, je to velice široká škála. A máme tady co asi 370 konkrétních opatření akcí takzvaných. A proto eh, paní Malstrémová zde byla i paní Redingová. Víme, že Evropský parlament eh, asi v této otázce nehraje velkou roli, ale mm, při, mm, mm, chceme plnit tedy tento akční plán jenom na základě dvou slyšení s komisařkami, a my bychom neměli mít nějaký postoj k tomu, tedy jako parlament, nějakou rezoluci nebo něco k tomu bychom neměli přijmout. Já si tedy stěžuji zde na tu metodu. Ta se mi nelíbí a mně se ten postup nelíbí. Nelze takto hm, provést 370 konkrétních akcí, jenom když tady budeme mít dvě slyšení. A druhá otázka, já eh, eh, se ptám paní Malstremové, které hm, děkuji za to, že přišla tak se ptám, Europol 2013, proč přijmeme nařízení? To nám nestačí mít rozhodnutí rady? Druhá otázka. E, návrh týkající se výměny informací mezi Europolem, Eurojustem a Frontexem. A e, e, rok 2011, jak to vypadá? A mm, zde se hovoří o situačním centru Europolu a o tomto návrhu. Samozřejmě my víme, jak je těžké zajistit výměnu informací mezi Europolem a situačním centrem. Jak to tedy vypadá? Dále pro návrh, který se týká rozvoje Eurosuru 2011. Jaký je konkrétní harmonogram? A nakonec ještě proč musíme čekat až do roku 2014 a e, až poté získat vyhodnocení té směrnice o návratech? E, proč nemáme vyhodnocení, nebudeme, nebudeme mít vyhodnocení e, fungování směrnice o návratech dříve než 2014? Děkuji, paní Romero. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Malstremová. Moje první otázka se týká eh, toho eh, programu TFTP eh, se Spojenými státy. Myslíte si, že Evropa má nezbytné mechanismy boje proti terorismu a pokud by Evropa neměla tyto nezbytné mechanismy, tak jaké iniciativy bychom přijmuli? Jakou iniciativu by přijala komise, aby se to zlepšilo? A za druhé, pokud je o imigraci, co uděláte se společnou migrační politikou a asilovou politikou společnou? My se omezíme pouze na společné lety, které se týkají repatriací mm, těchto migrantů a co ty readmisní dohody a e, dohody a spolupráce se třetími zeměmi, jaké iniciativy komise v tomto předloží. A pokud jde o balíček o násilí, upřímně zde především eh, se týká obchodování s lidmi a pedofilii, ano, o tom se hodně hovoří, ale potom je tady to domácí násilí v soukromém prostředí. Eh, vzhledem k údajům, které známe dobře, eh, ta to toto násilí je rozsáhlé v Evropě. Myslíte si, že ta čísla, která dostáváme od nevládních organizací jako WAVE, má sídlo v Rakousku, kdy se hovoří o 1500 e, e, ženách, které jsou zavražděny kvůli násilí v rodině. Nemyslíte si, že to je důvěryhodné číslo? A co tedy komise udělá s tím, abychom mm, vůbec potvrdili tyto údaje a boj proti tomuto násilí bude pro vás prioritou a prevence proti němu? Děkuji. Paní Bauerová. Děkuji vám za tuto příležitost a ráda bych navázala na otázku uh, mého předřečníka. Mě by zajímalo, jak to bude dál s návrhem španělského předsednictví uh, v otázce Evropské observatoře pro násilí páchané na ženách. Myslím, že je to tady více než eh, pouhá statistická otázka, proto tady o tom mluvím. Zdá se, že my momentálně eh, nevím, jestli je vhodné, aby to dostal na starosti Genderový institut. Eh, moje druhá otázka se týká obchodování s lidmi. Já velice vítám váš návrh, ale jsou tady otevřené problémy. Ráda by se zeptala, proč v tomto návrhu eh, byly snížené maximální tresty ve srovnání s předchozím návrhem, že tedy z 6 let to šlo na 5 a z 12 na 10. Také bych se chtěla zeptat, pokud se týče ochrany obětí, ten návrh eh, vychází víceméně z Evropské eh, konvence, ale ne v některých případech, jako je eh, přístup na trh práce, přístup k pracovnímu vzdělávání a podobně. Proč je tomu tak? Taky se k nám doneslo několik poněkud znepokojivých informací směrem z rady. Čili mě by zajímalo, jaká situace je, kdybyste nám to mohla říct, jak to pokračuje. Děkuji. Myslím, že jste si všichni všimli, že je tady eh, řada otázek, která spíše, které spíše spadají do kompetence eh, paní komisařky Redingové, spíše než paní Malstromové. Já jsem to chtěl jenom připomenout, abychom se drželi toho, co eh, vlastně se týká paní komisařky Mastremové. Pan Masíp. Děkuji, pane předsedo. Vy jste řekla, že zde nemáte tolik problémů v parlamentu, ale v radě především, abyste tam mohla prosadit asilový balíček a i tu politiku pro usazování uprchlíků. A, a i vy máte velice kreativní představy a důvěru. My máme ve vás absolutní důvěru, protože vy jste vlastně jako členka parlamentu, jako ministrině, nyní jako komisařka, tak vy jasně se stotožňujete s, i s portfoliem eh, našeho výboru Libe. Vy jste velkou bojovnici za svobody a mm, i to je i vzhledem k vašemu politickému původu, takže my ve vás máme plnou důvěru. A teď pokud jde o ty kreativní myšlenky, mě napadá jedna taková. A to je snažit se identifikovat problémy politického azylu. Eh, je třeba identifikovat i ty eh, problémy, eh, problematiku spojenou s usazováním uprchlíků a s jejich sociální stabilitou, protože to by bylo pouze ku prospěchu všech zemí, nejenom je to pro ty uprchlíky důležité, vy jste to říkala, to je ku prospěchu všech zemí jako takových. To se netýká pouze e, e, lidských práv. Tady jde o celou sociální stabilitu Evropy. A, takže to je podstatné. A závěrem bych chtěl říci, stejně jako já mám ve vás důvěru, tak také musím říci, že já i jsem mm, věřil v ty myšlenky pana Bidena, když jsem ho slyšel a e, také i e, když e, Nedávno jsem slyšel zprávy od našich komisařů, kteří byli ve Washingtonu, takže já si myslím, že ano, teď je skutečná historická příležitost, abychom se dohodli na dobré věci, abychom se dohodli na bezpečnosti, na svobodě, Eh, tak jak i o tom hovořil pan viceprezident Biden. A zde je třeba proto mm, překonat, překonat takové ty rozdíly, které ještě existují a my ve vás máme důvěru jako v dobrou vědnavačku, paní Fajon. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za, paní komisařko, za poskytnou informaci. Eh, především mám otázku k druhé generaci šengenského systému SIS-2. Vy eh, jste říkala, že eh, čekat na vypracování definitivní kalkulace. Já předpokládám, že tady budou nějaké mm, dodatečné náklady a mě by zajímalo, jak jaké očekáváte financování, jak to bude, zda náklady budou výrazně větší a tedy, jestli máte představu o té velikosti. Další věc, eh, SIS-2 a eh, časový, časový tedy jak si ten, eh, ta záležitost. My jsme měli spoustu různých zdržení. Otázka je, jestli tedy nyní jste schopna říct, jak by to mohlo konkrétně být. A pokud se týče otázky výz. Ehm, my jsme zmínili opakovaně naši prioritu, to znamená eh, ve vízovém eh, režimu pro Bosnu, Hercegovinu a Albánii. A eh, vy jste říkala, že doufáte, že brzy budete moci přeložit návrh a mě by zajímalo, na čem to vlastně záleží. My jsme tedy slyšeli poměrně příznivé hodnocení, možná, že chybí ještě několik eh, málo bodů na splnění, ale říká se, že není dostatečná politická vůle. Takže já se chci zeptat, eh, jestliže tedy eh, držíme se tedy těch technických kritérií, nebo tedy my víme, že třeba taková Eh, Albánie, té by to velice pomohlo, kdyby měla usnadněný vízový styk eh, v této chvíli, v tomto okamžiku. To znamená, že eh, by to bylo dobré politické, dobrý politický signál. Čili mě by zajímalo, jestliže se mají vydat experti do příslušných zemí, je možné, že prostě, jak dlouho to bude trvat, je, je možné je tedy vyslat okamžitě, nebo jak to vlastně je? Děkuji. Já eh, jsem se nedíval na to, co chtěla říct kolegyně, ale také jsem měl stejnou otázku na SIS 2. Já jsem byl zpravodajem také. Příští týden ve Štrasburku budeme hlasovat e, o těchto dvou předmětných zprávách na plénu a zde ve výboru LIBE jsme je odhlasovali s tím, že ale je zde několik pozměňovacích návrhů, které vyjadřují naše obavy, které se týkají e, eh, m, mm, příliš eh, vysokých nákladů a skluzu s tímto projektem a tak dále. Také i e, nás velice zneklidnil nedostatek transparentnosti. Systém SIS 1 byl úspěšný systém, takže bychom chtěli, aby SIS-2 také byl úspěšný. A hm, ty zprávy, kuluární zprávy, které se k nám dostávají, ty příliš uklidňující nejsou. Především kuluární zprávy z rady. A já proto apeluji na Evropskou komisi, aby nás úřední cestou informovala o výsledcích posledního testu, který byl proveden u SIS-2. Druhá, teď stručnější otázka. Když v průběhu diskuze, která zde proběhla o e, těch e, pracujících nebo pracovnících ze třetích zemí, kteří se dostanou k nám na trh práce, tak e, když jsme o tom diskutovali, včetně tedy pracovníků ze třetích zemích, tak ti to stále ještě naráží na překážky které se jim kladou, eh, nemají snadný přístup na trhy eh, starých členských států. Chtěli bychom, aby všechny členské státy, které pořád ještě mají restrikce, eh, ta přechodná období hm, vůči pracovníkům ze třetích zemí, a tak, aby je zrušili ještě před vypršením oznámené lhuty. Je to nespravedlivé. Paní Gion, děkuji. Já e, také bych se chtěla dotknout Asilu. Vy říkáte, že to je komplikované, že to se zablokovalo všechno. E, my s tím souhlasíme, ale e, Evropský parlament má určité představy, které byste měli i nějak analyzovat a to třeba by pomohlo zrušit tu blokaci. A dále ten akční plán Eh, samozřejmě je třeba eh, přijímat určité iniciativy, aby se to odblokovalo, ale mně se zdá, že všechno má velký sklus. A já proto se ptám, jak my bychom vám mohli pomoci, aby se to všechno odblokovalo. Druhá otázka, velice rychle, se týká migrantů, pracovní, pracovníků, migrujících pracovníků. A zde eh, mně jde o jejich přístup na trh práce. Vy ve vaší zprávě říkáte, že je to tady taková dohodnutá politika, která reflektuje potřeby národního trhu práce. Tam podáváte několik příkladů. Já bych chtěla, abyste mi to osvětlili. Je to takové dost utilitární. Jsou to migranti, kteří vlastně eh, jsou přizváni, aby eh, jaksi zaplácli tu demografickou díru. A dále nedoprovázené ehm, děti nebo mladiství. A zde vy hovoříte, že třeba zlepšit jejich ochranu a mm, my zde máme dohodu s Rumunskem, mm, což vede k návratům těchto nedoprovázených dětí, ale já bych to nazvala spíše jejich vyhošťování přímo. A mm, třeba ani e, e, tito mladiství e, nejdou před soud a nerozhodne o tom soud, že se vrátí, že budou vráceni. Takže já se ptám tedy na tuto otázku nedoprovázených mladistvích nebo dětí. Děkuji paní Papadopoulos. Επίτροπε, Já si myslím, že vy máte velice ambiciozní agendu, ale já s vámi souhlasím, je třeba přistoupit k politické harmonizaci v oblasti azylového řízení a chovat se solidárně, především vůči zemím na jihu Evropy, které jsou postiženy zákonnou i nezákonnou migrací. A mám jasnou otázku. Akční plán musí mít za cíl transformovat, převést stokholmské cíle a priority do konkrétních kroků s konkrétním harmonogramem jejich přijetí a realizace, asilové otázky a otázky tedy imigrace. To zatím není velká priorita v akčním programu. Já myslím, že je třeba zrychlit ty mechanismy. Nelze zůstat u pouhé teorie. Moje otázka je, jak eh, to urychlit všechno, eh, poněvadž než najdeme řešení, no tak nezákonná migrace může ještě více zaplavit jižní státy. Dále ten pilotní projekt na Maltě. Kdy zjistíme konkrétní výsledky tohoto projektu? A za třetí, jste spokojená s pokrokem vývoje dohody mezi EU a Turecko? Jde tedy o tu readmisní smlouvu vlastně mm, ta je mm, přerušena od roku 2012 a teď je rok 2010. Kdy tedy předložíte tuto dohodu, aby mohla nabít konečně účinnosti? A moje poslední otázka. Na straně 3 říkáte, že komise se bude snažit eh, o nulovou toleranci pro případy porušování charty základních práv. Co uděláte v praxi vůči těm zemím, které porušují e, základní práva, práva migrantů, Romů třeba, tedy porušují, flagrantě porušují v praxi základní práva. Pan předseda, děkuji, kolegové. E, poté, co jsem uzavřel seznam, e, další dva členové se přihlásili. Pan Hens, my bychom chtěl jim dát eh, příležitost, ale prosím jednu eh, minutu. Nejprve paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Já jenom se chci zeptat paní Malstremové, mm, protože ona již odpověděla na adresu sezónních pracovníků, ale mě to nepřesvědčilo. Já se ptám, kdy přesně hodláte předložit váš návrh týkající se těchto sezónních pracovníků. Máme dojem, že se to táhne a vaše odpověď mě nepřesvědčila. Chci znát konkrétní datum, paní komisařko. Pan předseda, děkuji. A nakonec minutu paní Makovej. Děkuji a děkuji, paní komisařko, za to, že jste přišla. Jak asi víte, minulý týden tento parlament přijal písemné prohlášení boje proti korupci, kde v zásadě apelujeme na komisi, aby vytvořila mechanismus pro monitoring korupce v členských státech. Jak hodláte zareagovat na požadavek parlamentu konat v tomto boji? Děkuji. Velice stručně. Pan Bronx. Eh, Pane předsedo, budu stručný. Co se týče liberalizace vízového režimu, tak k tomu mám jednu otázku. Minulý týden jsme zde měli rozpravu a některé aspekty nebyly důkladně probrány. Zejména se jednalo o Bosnu. Zde Bosenská ústava určité etické skupiny vylučuje z možnosti stát se vysokými úředníky a duchovní vůdce bosenských muslimů eh, požaduje zakotvení práva šaria v bosenské ústavě. A pak existuje v Bosně jedna vesnice, právě si na to vzpomínám, kde již právo šaria zavedeno bylo, a zde byly dokonce nalezeny i zbraně. Tedy Bosna je jakýmsi ochranným přístavem pro islamistické teroristy. Proto se chci zeptat, zda je vám toto vše známo. A pak ještě Almánie. Zde došlo k velké demonstraci proti homosexuálům. A já si myslím, že je pozoruhodné, když chceme zavést takovouto zemí výsový styk. Chci se proto zeptat, jsou vám tyto skutečnosti všechny známé? A ještě jedna věc, pokud jde o asyl a přistěhovalectví, tak opravdu doufám, že nedojde k tomu, aby byl tento balíček přijat. Já pocházím z Nizozemska, má země má velké problémy s migrací a proto my voláme po decentralizované Asilové politice. Chci se zeptat, jakým způsobem budete posuzovat eh, například takovýto případ. Eh, země si zvolí opt-out, tak jako Dánsko. Děkuji. Eh, pane, pane Nikolá, opravdu chcete mluvit? Máme už opravdu, opravdu málo času. A paní komisařka bude mít velké potíže k tomu, aby Eh, s tím, aby se vešla do časového limitu. Děkuji, paní komisařko, že jste dnes přišla. Mám jednoduchou otázku. Týká se to eh, toho uprchlického fondu. Ptám se, zda komise předloží nějakou iniciativu pro to, abychom zavedli program který se týká usazování uprchlíků. Ono se o tom sice mluví, ale žádný takový program komise nepředložila eh, který by se týkal tedy solidarity mezi členskými státy. Tam je to velice důležité pro ně. Děkuji za konkrétní odpověď. Děkuji. Those many questions, but I'm sure you will... Takže otázek bylo hodně. Já eh, věřím, že se vám podaří eh, to nějakým způsobem kolektivně odpovědět. Ano, eh, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, já se pokusím. Eh, v našem eh, akčním programu je řada, řada priorit, které se tady snažíme navrhnout a prosazovat a zapracovali jsme také usnesení parlamentu. Tato komise je velice efektivní, takže některé věci už jsme vám předložili před vypracováním akčního programu a další záležitosti brzy budou následovat jiné záležitosti eh, se chystají a vlastně jsme je svěděli. Eh, pokud se týče násilí, eh, tak to je samozřejmě věc, která je hrozná, které se musíme věnovat, jenomže to spadá spíše do portfolia paní Redingové a já ji požádám, aby se vám k tomu vyjádřila. Pokud se týče solidarity, Eh, já myslím, že k solidaritě už eh, toho bylo eh, vyho- vykonáno hodně. Komise se odvolává na dublinský mechanismus, který, podle kterého lze ulevit těm státům, které jsou pod největším tlakem. My máme určitý projekt, projekt, který tedy uleví Maltě a myslím, že ten projekt by se mohl proměnit co si permanentnějšího. My také uvažujeme o vnitroevropské solidaritě na základě tohoto návrhu a dalších. Myslím, že tady to nebudeme zavádět povinně, ale bude to spíše trošku na dobrovolnější váze, a tak, aby se mohly zapojit další státy. Eh, pan Lambrinis, ano, eh, ta readmisní dohoda se týká všech lidí, nejenom Turků. Já vám nemohu zatím sdělit datum, ale blížíme se Eh, docela velkými kroky a rychle k závěru. Eh, ve stonském programu je to takové trošku nejasné, ale my skutečně postupujeme a jsme blízko výsledků. Pokud se týče SWIFTu a eh, pracovníků EU, my o tom také jednáme s Američany, uvidíme, jak to dopadne. Integrace, ano, uvidíme, komise, tedy tomu bude potřeba nové kompetence, využívat je tedy. My pracujeme na příručce, eh, jak to pracovat, protože ta integrace, ta se musí vlastně odehrávat na lokální úrovni a eh, komise tedy se bude snažit tady eh, působit jako faktor, který tomu pomáhá. Pokud se týče korupce, paní Latfordová, ano. A možná taky pan Makovič se také ptá na toto. My do konce roku představíme sdělení o korupci a také zde budou nějaké nápady, jak by mohl vypadat vyhodnocovací mechanismus v korupci uvnitř EU. To je samozřejmě důležité vůči jiným stranám, kdy my neustále se tedy zastáváme principu good governance, takže bychom také měli mít prokazatelné výsledky. Pokud se týče kontrol v souvislosti s pohraničníky, ano, komise byla požádána, aby toto vyhodnotila, není to v podobě návrhu. Pokud se týče externího vývoje v azylové otázce a v otázce regionální spolupráce. Ano, my tady na tom pracujeme, jednáme, myslím, že také pan Piebalek, to je hlavně jeho záležitost, pracujeme tedy na tom. Pokud se týče webových stránek s dětskou pornografií, my máme poměrně hodně materiálu, studií, k tomu máme cambridgeské studie a tak dále, čili my vám skutečně můžeme dát dispozici linky, abyste se mohli podívat na obsah hm, těchto studií a materiálů. Pokud se týče boje proti terorismu, eh, paní Romero, to je mimořádně důležitá věc. My provádíme jakousi inventuru. Vyhodnocujeme všechny metody, všechny nástroje, které máme v Evropské unii, abychom viděli, zda tam něco nechybí, zda tam je nějaká, nějaké vakuum. A já si myslím, že udělat třeba ještě více. Eh, třeba pokud jde o eh, to, pokud jde o boj proti radikalizaci například, eh, Eh, radikalizaci, terorismu, teroristických skupin. Tady je možné taky zlepšit další věci, jako koordinace, ochrana infrastruktury třeba a ochrana obětí. Eh, zde navrhneme eh, určité věci. SIS 2, yes, well we have followed. SIS 2, to, tím se zabýváme a je to samozřejmě dlouhé, dlouhotrvající, je to v podstatě naše největší součást dědictví z předchozí komise. My eh, se pokoušíme se s tím eh, co nejlépe vypořádat. Já se na to snažím dívat nově. Ano, jde nám o to, aby to bylo úspěšnější po úpravách. My teď eh, uvažujeme o dalších krocích, o rozpočtu, časovém rámci eh, k další fázi. A já doufám, že eh, to ve spolupráci s experty z národních států budu moci někdy v červenci předložit a já také eh, spolupracuji hodně s panem Koeliem No, my se pokusíme to dělat co nejprůhlednějším způsobem eh, vůči vašemu výboru, který samozřejmě má zájem. Já mm, nechci odhadovat eh, závěrečné, eh, tedy celkové náklady, poněvadž také tam máme určité dodavatele, takže nevím. No, pokud se týče Bosny a Hercegoviny, tady je práce čistě technická, kritéria jsou transparentní a objektivní, Obě země dosáhly značného pokroku, jsou tady drobné přetrvávající problémy a já se budu muset tedy poradit s experty, abychom byli schopni říci, jak dlouho to ještě bude trvat. Jestli tedy můžeme říci ano, nebo takové podmíněné ano s tím, že to ještě chvíli bude trvat. Myslím, že velice brzy budu moci se vyjádřit přesněji. Pokud se týče legální migrace, ano, eh, budeme to mít ještě v létě koncem eh, června nebo začátkem července. Od juillet. No, ten návrh bude na konci června či začátku července. Samozřejmě nás čeká tolik vyjednávání a teď je třeba o tom vyjednávat s generálním ředitelem. Já musím se s ním dohodnout, kdy přesně to mohu předložit kolegiu komisařů, ale bude to do léta, to slibuji. Tady kolem toho nejsou žádné nějaké politické úvahy. To je čistě procedura, procedurální otázka vnitřních konzultací, kterou třeba vyřešit. Pokud se týče nezletilců bez doprovodu, ano, každé dítě by mělo mít svého právního zástupce, eh, který eh, toto dítě eh, jak si provede celým procesem. Takže já myslím, že to, tak, aby to bylo akceptovatelné pro všechny členské země. Korupce, myslím, že to je všechno. Já myslím, že jsem odpověděl na všechno, pane předsedo protože některé z těch věcí patří do portfolia paní Redingové a ona vás taky navštíví, že ano. Ano, děkuji, paní komisařsko. Eh, děkujeme vám, bylo to velice obsažné a my skutečně si vážíme vašeho úsilí zasvětit nás do situace co nejlépe. A já si myslím, že ne poprvé vidíme, že takováto setkání by se měla konat co nejčastěji. Máme toho hodně k probrání, je tady řada zajímavých otázek, my vám tedy děkujeme a, a tedy pozbuzujeme vás k tomu, aby tato, tento dialog s naším výborem pokračoval s co nejvyšší kadencí. Děkuji vám. Of you. So, colleagues, if you please. Kolegové, když dovolíte, eh, přejdeme k bodu číslo čtyři. Eh, bod, eh, pane Klasi, máte nějaký organizační bod? Ano, děkuji, pane předsedo. My jsme Eh, paní Mastromovou pozvali eh, už před nějakou dobou, ale pokaždé, když eh, se tady komisař, komisařka objeví, tak je tady vždycky takové množství otázek a tak dále. Ale jak jste řekl, skutečně měli bychom zvát paní komisařku častěji nebo na, na díl, abychom to všechno zvládli. Abychom měli dost času, protože tolik našich členů chce hovořit a my jsme prostě neměli dost času na otázky, také ty odpovědi se museli krátit a tak. We did notice. We share that assessment. I'm sure. Ano, myslím, že v tom se zhodneme a myslím, že eh, ve shodě si toto poznamenáme. Těch otázek bylo skutečně mnoho, skutečně mnoho a my bychom Eh, skutečně měli eh, ten, ten rytmus našeho vzájemného setkávání možná urychlit, eh, aby prostě u nás mohla být co nejčistěji, protože máme mnoho důvodů, aby ty debaty probíhaly. No, jak jste viděli, my jsme skutečně hodně, hodně překročili čas, který jsme si vyradili a je skutečně zaslouží si, abychom ocenili eh, její úsilí. A teď přejdeme k bodu číslo čtyři. Bude se týkat komitologických opatření k ostraze vnější námořní hranic Frontex. Požadavek adresovaný výboru Jury ohledně postoupení záležitostí Evropskému soudnímu dvoru. Tento bod se týká tedy rozhodnutí Rady k Frontexu. Všichni víme, že toto rozhodnutí Rady jsme projednávali už několikrát. Šlo o úpravu pravidel Frontexu a používání eh, zásad a pravidel v případě zásahu Frontexu na moři. Rozhodnutí rady, které bylo nedávno zveřejněno v oficiálním věstníku, úředním věstníku, by mělo být postoupeno Evropskému soudnímu dvoru, poněvadž parlament je toho názoru, že problematika v tomto rozhodnutí by měla mít silnější právní základ, ne pouze komitologický. My zde tedy máme návrh dopisu, ten byl předložen, všichni znáte obsah a já nyní navrhuji, abychom text schválili a um, poznamenávám, že pan Busutil požádal nebo navrhl, aby Evropský soudní dvůr posoudil vliv a dopad tohoto spochybňovaného, spochybňovaného usnesení dokud tedy eh, v období, než eh, Evropský soudní dvůr rozhodne. Nyní dávám slovo koordinátorům, eh, kteří se chtějí vyjádřit. Jako první pan Kašman a další. Takže pane Kašmane, máte slovo. Děkuji. Já nevím, jestli tady paní kolegyně Aha, my jsme se chtěli, chtěli pozdravit. Dobře, takže já to vezmu stručně poněvadž nemáme čas. Jak víte, moje skupina hlasovala pro toto opatření, eh, poněvadž eh, se také domníváme, že právní základ zde není vhodný. My si myslíme, že tato opatření eh, možná nejsou zcela urgentní a zcela přiměřená. My v posledním odstavci dopisu opakujeme, že tato opatření by měla zůstat v platnosti až do rozhodnutí soudního dvora. Čím mě můžete ujistit, že eh, výbor pro právní záležitosti tento obsah plně zohlední? Za druhé, vzhledem k tomu, co řekl pan Busutil v parlamentu během této debaty a během velice krátké debaty před hlasováním, eh, pan Busutil se domnívá, že tato opatření jsou nezbytná, a zajímal by mě, zda pan Busetel by si přál tato opatření zavést do směrnice o Frontexu. A samozřejmě na základě odpovědí, které dostaneme, eh, tak eh, moje skupina rozhodne potom, jak se k tomu postaví k hlasování. Děkuji. Paní Henš Plesher. Ne, ne, já jsem chtěla hlasovat, já jsem nechtěla mluvit. Mrs. Guns? Paní Guns, děkuji. Já jsem chtěla říct v podstatě to tež jako pan Cashman. Ten obsah je pro nás velice důležitý a my skutečně eh, musíme se ujistit, že to nemá odkladný účinek. Mrs. Weber? Paní Weber? extremely briefing, it, it... Velmi stručně. Je to skutečně velmi důležité, eh, důležitá kompetence, ale také eh, je to důležité, jaké kompetence bude mít ta, která eh, evropská instituce. A jestliže má někdo pocit, že někdo přesahuje, překračuje svoje kompetence, tak je třeba to nechat posoudit soudním dvorem, čili toto je náš dojem. Dobře, tak zaznělo několik otázek na pana Busutila. Ano, děkuji. Tak pokud já jsem tomu správně rozuměl, byly to dvě otázky. Eh, první by měla spíše odpověď eh, přijít od právního servisu. A pokud se týče eh, otázky, zda já jsem ochoten zapracovat tuto, tato opatření do návrhu mé zprávy o Frontexu, já nejsem iniciátor, já jsem prostě zpravodaj eh, parlamentu a ten návrh přišel od komise. Čili já bych tedy velice rád se o tomto pobavil s sínovými zpravodaji a pak se na něčem shodnem. Ale chci říci, že eh, na základě přeskumu mandátu agentury Frontex jsou tato opatření poněkud odlišná v tom smyslu, že ona vlastně budou uvedena v život bez ohledu na ten návrh k Frontexu. Čili pokud se dohodneme se stínovými zpravodaji, že to e, zahrneme do vyjednávání s radou s komisí, tak já nemám nic proti. No a pokud se týče právních eh, obav, možná, že by právní servis parlamentu se k tomu chtěl vyjádřit? Ne? Zdá se, že ne. A prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z zástupce právního servisu. Ano, skutečně je to otázka, která poněkud je, je to vlastně v rozporu s zavedenými eh, praktikami, takže skutečně eh, se tím budeme zabývat. Dobře, tak budeme hlasovat. Kdo je pro? Against? Proti? Zdrželi se? Návrh je schválen a můžeme pokračovat dále. We see point number six. Bod číslo 6. Je to stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 změněném radou a je to oddíl 3 komise. Cílem tohoto bodu je výměna názorů. My víme, že se jedná o první výměnu názoru k rozpočtu 2011. Nejdříve si vyslechneme prezentaci komise, poté se budou moci vyjádřit poslanci. My jsme také zpracovali pracovní dokument. Yes, yes, I'm sorry, I'm sorry, I've been corrected. It's... Já se omlouvám, eh, právě mě bylo Eh, jsem byl upozorněn, že jsem přeskočil bod číslo 5, takže teď je na programu bod číslo 5 sjednocený postup vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce. Takže prezentaci eh, tady máme po, vol, po hlasování v ASOKu a teď je otázka, kde se nacházíme pro času. Eh, od poslední debaty na tom dále pracovala paní Matie. 5. května se sešla s komisí a s radou k projednání dojednání kompromisů a nyní nám zhrne výsledky tohoto zasedání. Navíc 25. března výbor pro zaměstnanost hlasoval o svých příspěvcích k návrhu směrnice. Takže já dám slovo nejdříve zpravodajce paní Matije, poté panu Serkasovi, pokud ho zde máme, nemáme. E, takže pan Serkas je z výboru Employment e, stínový zpravodajem, takže si vyslechneme paní Matěje. No, Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, pane předsedo, výbor pro zaměstnanost hlasoval o návrhu a my eh, minulý týden jsme eh, konali tři, druhý neformální trialog, kdy jsme přijali určité dohody, které zahrnují náš výbor Libe a eh, tedy v rámci naší kompetence a týká se to pole působnosti a všechno probíhá relativně dobře, kromě několika bodů, kde ještě vyjednáváme a to je důvod, proč jsem to znesla před paní Malstremovou, kdy jsem chtěla od ní vědět, kdy dostaneme na stůl návrh směrnice o sezónních pracovnících, protože eh, tady my se potýkáme ještě s tímto problémem Eh, výbor pro zaměstnanost sice již hlasoval, ale jsou zde některé frakce, které by chtěly sezónní pracovníky zahrnout do pole působnosti v 17 hodin se sejdeme se stínovými, takže teď nemohu anticipovat, eh, eh, jaká bude reakce politických frakcí po prohlášení paní Malstrémové, které, která nám upřesnila, že předloží návrh do konce června. Já nevím, zda to bude dostačující ujištění pro frakce, kterých se to týká. A Mhm, takže eh, to je první taková překážka a poté eh, eh, jsme museli přijmout řadu kompromisů o tom způsobu, jak se bude podávat tato žádost. To znamená, tato žádost by měla mm, být eh, z toho státu původu toho občana, toho člověka, nebo eh, od členského státu může o to požádat zaměstnavatel, anebo ten daný mm, eh, mm, potenciální zaměstnanec, hm, tedy ta daná osoba ze třetí země, takže na tom se ještě musíme dohodnout s frakcemi ostatními. Jinak hm, nemáme žádné jiné nepřekonatelné překážky a doufám, že ani tyto body eh, nejsou nepřekonatelné a že se rychle dohodneme na kompromisu. A nyní eh, vás budu bedlivě naslouchat, pane předsedo. Děkuji. Eh, pan Serkas, zpravodaj za výbor pro zaměstnanost, eh, tady není, takže asi si vyslechneme zástupce komise a poté eh, poslanci a poslankyně, ale nejprve asi bychom si měli vyslechnout komisi. Prosím, jak se jmenujete? Nevidím vaše jméno. a stínová zpravodajka. Já jsem tady od samého eh, začátku. A eh, já nemám budu hovořit nizozemsky. Voorzitter, takže budu, jak jsem mi říkala, hovořit dále nězozemsky. Pane předsedo, jsem stínovou zpravodajkou k tomuto tématu ve výboru pro sociální záležitosti. A jsem velice ráda za zprávu paní Matie. Vidím, že nemá žádné problémy s pozměňovacími návrhy, který které předložil můj výbor. Takže to je jistě dobrá zpráva a budu ráda, pokud mi to takto potvrdí. A další věc. Zaráží mě jedna záležitost. Paní Matěje říkala, že existují problémy se sezónními pracovníky. Eh, o tom jsme v našem výboru nehovořili. To je tedy eh, problém, který máte vy zde v tomto výboru. Kdybych já byla členkou tohoto výboru, paní Matie, tak bych eh, do této směrnice také nechtěla zahrnout sezónní pracovníky, protože z jednoho jednoduchého důvodu, protože sezónní práce se týká velice krátkých časových úseků a zde platí jiné pracovní podmínky a také jiné podmínky s ohledem na sociální zabezpečení a zdanění. Není možné toto vše házet do jednoho pytle a upravovat to stejným způsobem jako ten zbytek. Já jsem ve výboru sociál, pro sociální záležitosti uh, samozřejmě zastávala jisté stanovisko, ale rozhodně vám doporučuji, abyste toto téma v rámci směrnice nere- neupravovala. Děkuji. pani Gens, děkuji, poněvadž eh, paní Vinkičuté tu není jako eh, stínová zpravodajka za socialisty, tak já bych také chtěla stručně schrnout naši pozici. Také já jsem položila podobnou otázku paní Malstremové, která se týkala sezónních pracovníků a e, slyšeli jsme, že je třeba mít obecný rámec pro pracovníky migranty, tak aby všichni se těšili e, rovným podmínkám. Víme, že mm, to je nesnadné. A také i e, ve trialogu, v trialogu podporujeme zpravodajku, a pro nás jsou důležité dvě věci hlavně. Jednak eh, ty eh, dodatečné dokumenty, potřebujeme dodatečné dokumenty. Myslíme si, že eh, to je velká otázka, důležitá otázka. Já myslím, že mm, ty doplňující dodatečné dokumenty nemohou mít stejný význam jako to jednotné eh, povolení, protože to by vlastně podkopalo význam toho jednotného povolení. Dále, členské státy by mm, měly mít možnost rozhodnout, zdali o to může požádat ta třetí země, které se to týká, nebo zaměstnavatel a dále lze tu žádost eh, přijmout nebo zamítnout na základě objektivních kritérií, na základě mm, objektivních kritérií. Takže tady ještě je třeba nalézt určitý konečný kompromis. Děkuji, děkuji, pane Busutile. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já si cením pozice socialistů, eh, pokud jde o sezónní pracovníky, ale musím říci, že podporuji eh, eh, pozici paní Ulmen a to, že tady to není to správné místo toto řešit. To není ta, ten správný předpis. Před pár minutami jsme se ptali paní Malstrémové, aby nám to vyjasnila, zdali skutečně předloží návrh týkající se sezónních pracovníků. A ona řekla, že ano, takže je třeba zajistit, že toto téma nespadne pod stůl. A ona se jasně zavázala tady především, že ano, předloží návrh v příštích týdnech a ten se bude týkat konkrétně sezónních pracovníků. A proto bychom se již o tom neměli dohadovat. E, to nepatří k tomuto návrhu a tím bychom věc zkomplikovali, kdybychom se o to pokoušeli. Děkuji. Paní Ernst. So, jetzt geht's. Ja, vielen Dank. Děkuji. Myslím si, že je to vidět také na počtu pozměňovacích návrhů. Tedy to, že je to velice brizantní téma, ožehavé, citlivé. A v mnohých aspektech ještě nejsme tak daleko, jak bychom si přáli. Kde jsou ty klíčové problémy, které jsme si v rámci našich porad vyjasnili? Jednak je to oblast působnosti. Samozřejmě bylo jste řečena ještě celá řada věcí k tomu. Některé věci nebyly zohledněny, ale musím říct, že je to obtížná věc a to právě proto, že máme různé kategorie pracovních migrantů a tyto různé kategorie se pojí také s různými typy práv, kterým, které tedy mají tito migranti. Je to tedy velice problematické a toto samo o sobě šarmantní řešení tohoto jednotného povolení má tedy své slabiny. A samozřejmě se to pojí i s byrokrací. Další věc. Musíme si uvědomit, kdo tedy podává tu žádost. A zde potřebujeme nějaký postup pro to, aby vlastně tu žádost mohl podat zaměstnavatel. Znamenalo by to tedy, že zaměstnavatel musí být ten, kdo je aktivní, kdo musí se vypořádat s celým tím byrokratickým postupem. Tímto způsobem by potom mohl zaměstnavatel jakýmsi způsobem eh, se již postarat o tu věc, protože jinak by mohlo docházet k tomu, že by zaměstnavatel vyvíjet nátlak na zaměstnance a ten by měl další dostatečné problémy. Takže to je taková problematická oblast, která se vlastně odráží na vztahu zaměstnance se zaměstnavatelem. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, je toto. Doufáme, že ta úprava se nějakým způsobem dotkne i um, té otázky nezaměstnanosti, že to tam tedy bude nějak zakotveno. Návrh tomu že existuje, rada to ovšem vidí jinak. Já jsem přesvědčena o tom, že musí zde mít možnost, proto když dojde k nezaměstnanosti, možnost k tomu, aby se tedy pracovník ucházel o další pracovní místa, aby nemusel i hned danou zemi opustit. Není dobré, aby zde bylo takovéto přímé propojení mezi pracovním povolením a povolením k pobytu. A další věc, bod odůvodnění 19 Eh, návrh komise a pro nás je velice důležitý. To zde bylo zmíněno. A ještě chci říct, že jsem velice skeptická a mám pocit, že to není dobrá ta celá záležitost. Takže pokud se nikdo již nehlásí, tak bychom si mohli vyslechnout názor zástupce rady. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Ano, velice stručně bych jenom chtěl zde vyjádřit úplný souhlas s tím, co řekla paní Matěje. Doposud jsme spolupracovali velice konstruktivně a ona velice dobře popsala ty ještě nevyřešené otázky. A domníváme se, že tyto otázky by neměly být překážkou dohody. A pokud jde o to, co odhlasoval výbor EMPL, tak prostřednictvím hlasování ve výboru pro zaměstnanost aspoň víme, jaké jsou ty zásadní otázky pro ten předmětný výbor a e, budeme vyjednávat ve stejném duchu e, e, se dohodnout v prvním čtení. To je jediné, co jsem chtěl říci zde za předsednictví v radě. Děkuji pane Dueňáse. Ano, takže tím jsme skončili diskuzi o tomto bodě. A pokud někdo jiný se již nechce vyjádřit, tak budeme pokračovat s dalším bodem programu. Bod číslo 6. Asi. Aha, a nyní tedy... On the 200, no, 2000 takže tady máme rozhodnutí, respektive stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 tak, jak ho změnila rada a týká se toho dílu číslo 3 komise. A je to tedy naše první výměna názorů, eh, která se týká rozpočtu na rok 2011. Eh, my začneme prezentací komise a pak budeme mít debatu rok 2011 eh, jako první dostane rozpočet plně podle Lisabonské smlouvy. V radě i v parlamentu by to mělo být sváno v jednom čtení. A to znamená, že příslušný výbor parlamentu by měl více spolupracovat s rozpočtovým výborem Návrh komise byl předložen 27. dubna 2009 a nyní tady máme tedy eh, návrh a eh, naší zpravodajkyní, tedy zpravodajkyně výboru rozpočtové paní Jendřejevska a vlastně bude dneska možnost dána poslancům, aby se mohli už v tomto raném stádiu vyjádřit. Čili půjde o první eh, výměnu názorů, referenční dokument, tedy návrh komise, pak je tady pracovní dokument, který jsem vypracoval já osobně, to je výhled na rok 2011, a dále kopie návrhu zprávy paní Jendřevěské, Jendřejevské. E, všechno jste dostali jako členové výboru minulý pátek a termín pro podávání pozměňovacích návrhů je středa 12. května 2010 v poledne. No a nyní dám slovo komisi. Pan, pan Krauber? pokud je tady, dám mu slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Sám jste eh, nás uvedl krátce do problematiky. A já se pokusím být stručný, protože náš čas již pokročil. Také v rozpočtovém výboru tedy od eh, rozpočtovému výboru jsme poskytli detailnější informace k návrhu rozpočtu, který jsme vypracovali. Eh, zhruba můžu říct, že máme více než milion eh, prostředků, více než 100 milionů na závazky a 800 milionů eh, na tedy přímou financování. Je to tedy Prostředky na platby jsou 15,4%. Máme si tedy jisté navýšení jak v závazcích, tak v platbách. A toto navýšení jde v linii původního plánování financování, tak jak je to stanoveno v finančním výhledu. Když byl tehdy stanovován finanční výhled rozpočtovým orgánem, tak pro oblast eh, vnitřních záležitostí jsme měli připravený jistý backloading, jakési přenášení, přesouvání prostředků ke kterému mělo dojít eh, ke konci rozpočtového roku a tento návrh to zohledňuje. Toto navýšení nám dovoluje v roce 2011 pokrýt novou potřebu rozpočtových prostředků. Tato potřeba vyplývá z realizace stokholmského programu a také z provádění akčního plánu, který představila komise. A paní Malspenová vám, vás o tomto akčním plánu podrobně informovala. Tento rozpočet povede také k tomu, že marže, že zvýší, navýšíme marži v odpovědajícím okruhu a tato marže bude eh, asi ve výši 70 milionů euro. Tím tedy zohledníme původnější nižší alokace pro VIS a SIS-2. Předměžný návrh zprávy rozpočtového výboru se soustředuje také na potřebu kterou mají agentury. I zde jsme se snažili se velice přísně držet po původně ujednaného finančního plánu. Zde byly připraveny prostředky pro zřizování a provoz Evropského úřadu pro azyl. Tyto prostředky byly jakýmsi způsobem schrnuty společně s prostředky pro uprchlický fond tak došlo k tomu, že vlastně prostředky pro uprchlický fond nebyly vůbec reálně navýšeny. Takže tímto způsobem tedy došlo k tomu, že bude zřízeno Evropské asilové centrum, koncem roku všem s těmi prostředky to vypadá tak, jak jsem již řekl. Dále zde máme finanční prostředky pro SIS a VIS. Jsou tohle prostředky, které máme zatím pouze v rezervě. Je tedy třeba ještě mezi institucionální dohody, která by se shodla na odpovědajícím právním základu. Navýšení eh, je také v oblasti euroúvěrů, je to asi ve výši 12 zde je třeba zohlednit nové mise, které, o kterých se rozhodlo, například zaříz, zřízení pro propojovací zřízení zařízení styčného důstojníka. Pak zde máme i prostředky, které se týkají nových úkolů, které bude muset plnit Europol, ale to také ještě není zcela jasně stanoveno. Zde je důležité, aby se rada nejdříve shodla na strategii. Vnitřní bezpečnost. To navrhla komise v říjnu. Paní Malspenová to také zmínila, že zde bude strategie pro vnitřní bezpečnost. V této oblasti je možné, že dostane Evropský policejní úřad nové pravomoci a úkoly. Zde se opírám eh, v podstatě o odhady a také o to, jakým způsobem byly čerpány prostředky, jakým tempem byly čerpány prostředky v minulých rozpočtech. Snažili jsme se o to, abychom snížili objem pro administrativní prostředky a tímto způsobem otevřeli finanční prostor pro ty provozní výdaje. Toto tedy byla stručná, takové stručný úvod, stručný přehled o tom, co pro nás bylo důležité v rámci sestavování tohoto rozpočtu. Já samozřejmě jsem vás, vám k dispozici, pokud budete mít nějaké konkrétnější či detailnější dotazy. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď je na poslancích a poslankyních, kteří se chtějí vyjádřit sám Usutil, nikoli, pan Fadekamp. Děkuji vám, pane předsedo tak především bych chtěl vyjádřit poděkování za tento pracovní dokument. Myslím, že je naprosto jasné, že teď už přesně víme, jak na tom jsme. Já mám nicméně pár otázek k roku 2009. Jsou zde dva body, ve kterých došlo k nevyužívání nebo k menšímu využívání, než jsme počítali těch eh, opatření na straně bezpečnosti. A také se to týkalo některých eh, dalších akcí a programů, ale právě jsme si vyslechli, proč to tak je, souvisí to s VIS a se SIS. Pokud se týče výhledu na rok 11, Skupina EPP s potěšením konstatuje, že eh, rozpočet pro bezpečnost, eh, svobodu a vnitro se má zvýšit a to nás těší. A naše skupina také se velice věnuje plnění stolovskému programu. My akceptujeme to, že je tady obrovská politická vůle a je třeba, abychom zjistili, aby se také mohla opírat o dostatečné prostředky. Naše reakce bude tedy pozitivní. Škoda, že v roce 2009 se nám nepodařilo zcela využít prostředků, ale pokud se týče roku 11, eh, rádi vidíme ten vývoj, který právě se tady odhrává. Děkuji, Čakolino. Pan Bosutil, přece jen. Pan Bosutil se chce vyjádřit. Eh, děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem se chtěl vyjádřit, ale myslel jsem si, Actually want, always wanted to make a point, but I wanted to allow the... Já jsem chtěl v podstatě dát eh, nejdříve přednost eh, zpravodajům za skupiny. Chtěl jsem říct si toto. Eh, rád bych předložil návrh, o kterém jsem už několikrát mluvil. A týká se to mimo jiné způsobu, jak eh, projednáváme a schvalujeme rozpočet eh, pro agentury, ale také pro evropské programy, které spadají do naší kompetence. A chtěl bych navrhnout asi toto. Je jasné, že politické debaty v našem výboru jsou velice důležité, ale zrovna tento, tato část, tento bod je nejdůležitější ze všech, poněvadž, jak to tady právě zasnělo, bez prostředků, finančních prostředků, které eh, se mohou opírat naše politická rozhodnutí, no tak eh, nemůžeme eh, de facto žít. Ale na druhé straně si myslím, že my prostě nemůžeme jen tak schválit stanovisko k rozpočtu bez stáhlého kontaktu s agenturami, již se to týká, a aniž bychom věděli, jaké mají plány na další rok. Jak se můžeme vyslovovat k jejich rozpočtu na rok 2011, když jsme se s nimi vůbec nesešli a vůbec jsme debatovali o jejich plánech na příští rok. Čili já myslím, že skutečně bychom měli být eh, v kontaktu, měli bychom eh, za každou agenturu si sem pozvat odpovědného zástupce, projednat, eh, co by chtěli dělat v příštím roce a potom by tedy to naše stanovisko bylo eh, přiměřenější. Eh, totež se týká eh, programu financování. A to je možná otázka na komisi. Komise nám začátkem roku slíbila, že provede přeskum toho, jak se alokují prostředky na solidaritní programy ty, které spadají do naše, naší kompetence. Já si myslím, že je velice důležité, aby nám komise předložila podrobnou studii k tomuto tématu. To nám opravdu pomůže zkvalitnit naše rozhodování. Nezapomínejme, že sice rozhoduje rozpočtový výbor, ale rozpočtový výbor se spolehá na naše stanovisko v těchto věcech, které spadají do naší kompetence. Já tedy opravdu bych rád trval na to, že eh, v souvislosti s touto problematikou bychom se měli skutečně snažit mnohem více eh, se o tom tedy dozvědět a dozvědět se o tom, jak eh, fungují agentury a jak fungují programy v oblasti solidarity. Děkuji. Děkuji, pan Giacolino. Děkuji, pane předsedo. Mám zcela konkrétní otázku. Mm, před chvílí jsem se ptal na několik otázek paní Manstrémové. něco mi zodpověděla, něco ne přesně, nebo nyní se tady obracím na komisi. Co se týče usnesení o stokholmského programu, tak zde je zakotveno to, že má bý, mají být podpořeny snahy pro, o sociální inkluzi, a to zejména s ohledem na tu okolnost, že mnoho zemí čelí problému přeblněných věznic. V listopadu 2009 bylo přijato usnesení, které to požaduje. A nyní bych tedy rád věděl, zda existují nějaké parametry pro rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivými členskými státy. A nyní k problematice osob závislých eh, na drogách. Zde se nám nepodařilo prosadit v plénu neodpovídající dotaz interpelaci. Co se týče těch drogově závislých, jsou ty jisté snahy z rozpočtového hlediska, tedy mít jakousi rozpočtovou položku, když eh, vlastně pomyslíme na to, že plán proti drogám má skončit v roce 2012. Děkuji, pane předsedo. Další ze tří, pan Nikolau. Mám jednu otázku na komisi. Poprosil bych o jisté vyjasnění. Hovoříme zde, zde o rozpočtu pro, na rok 2011, pan Buzitel o tom také hovořil, my jsme předložili některé předměty pozměňovací návrhů, které se týkají výše finančních prostředků a nyní vidím, že jste došlo k navýšení prostředků pro eh, bezpečnost a přistěhovalectví. Chtěl bych vědět, tak abych eh, si o tom mohla udělat lepší představu, chtěl bych tedy vědět, proč jsme tedy v roce 2009 měli některé nevyčerpané prostředky v těchto oblastech? Eh, bylo to mm, eh, mm, ze strany členských států, které to nedokázaly vyčerpat? Byly zde byrokratické překážky nebo nějaké jiné problémy? Proč tedy nedošlo k čerpání těch prostředků? A druhá věc, pane předsedo, já jsem zde eh, v této sněně, sněmově teprve téměř rok a nejsem zde sám, jakožto nový poslanec. Já si myslím, že by možné, možná dobré mít jakási slyšení, která by se týkala všech těchto orgánů a organizací, které máme k dispozici, která by se týkala všech těch různých programů, které v této oblasti existují, tak abychom si dokázali dobře utvořit náš vlastní názor. Děkuji. Tak pokud eh, k tomu nikdo nic dalšího nemá, je čas, aby nám komise odpověděla na otázky a zejména eh, Tady se hodně hovořilo o tom, že bychom měli uspořádat nějaký seminář, pokud se týče těchto agentur a dalších. To už tady několikrát zaznělo i v minulosti, tak abychom eh, pouze ne, prognózovali, ale abychom si mohli eh, vytvořit eh, kvalifikované názory na potřebné prostředky. Děkuji, pane předsedo. Takže k té otázce týkající se plnění rozpočtu roku 2009. Vy jste na to odpověděl sám. Eh, pokud jde o ty informační systémy, tak já myslím, že to vysvětlení je evidentní. Co se týče těch konkrétních programů, mm, to vysvětlení je jednoduché. To jsou program, programy, eh, které mají přímé řízení a kde postupujeme klasicky, to znamená, eh, to znamená, vypíše se výběrové řízení, Eh, vyhodnotí se ty nabídky, projekty. Rok 2009 eh, nebyl ale příliš dobrým rokem. Z tohoto pohledu my jsme obdrželi celou řadu sice návrhů, ale spíše menších, ne tak kvalitních, takže bylo těžké vybírat. A samozřejmě musíme dbát na řádné finanční řízení, což znamená, nemůžeme pouze peníze vynakládat, abychom je utratili, ale musíme je vynakládat, když máme dobré důvody a dobré eh, eh, nabídky. Také i mm, co se týče agentur, nejflagrantnější případ to je Frontex. Pan výkonný ředitel již eh, se vyjádřil i pokud vím před vaším výběrem, výborem. Pardon. A v tomto případě jsme vlastně při respektování předpisů 3 miliony euro dali tedy do těch budoucích závazků, abychom mohli eh, vlastně navýšit ten náš prvotní rozpočet eh, prostředků vyčleněných na Frontex. A teď eh, k těm konkrétnějším otázkám. Boj proti drogám. Zde částka 3 miliony euro E, se plánuje v rozpočtu na rok 2011, to znamená totožná částka jako to, co jsme měli v návrhu rozpočtu, pardon, ne v návrhu, ale v rozpočtu na rok 2010, který teď plníme. Pokud jde o podmínky uvěznění a pokud jde vůbec o eh, vězeňský režim a používání eh, trestu odnětí svobody. Víte, že to je zakotveno ve stokholmském programu, také to figuruje v příslušném sdělení komise, ale tady jde o pilotní projekt. A měli bychom zahájit ještě diskuzi o tomto projektu s členskými státy. Tento projekt by měl být financován v rámci konkrétního programu pro základní práva, občanská práva. Na tento rok jsme vyčlenili 13 milionů 800 tisíc, asi tedy 14 milionů zhruba na, tento, na tuto oblast, což je stejné jako to, co jsme měli v rozpočtu na rok 2010, nebo co máme v rozpočtu 2010. My jsme uvedli a i vzhledem k prioritám, které oznámila paní Reding, Redingová, která má na starosti plnění tohoto programu, tak je jasné, že především to budou projekty, které se týkají ochrany osobních údajů a soukromého života, vše, co se týká práv dítěte, především při realizaci mm, akčního programu pro eh, nezletilé osoby bez doprovodu. To je základní osa programu. Pokud v průběhu tohoto roku eh, bude konsensus o tom, jak by měl vypadat profil tohoto pilotního projektu v oblasti vězeňství, tak určitě eh, podle toho uspůsobíme i priority našich programů. A teď k vyhodnocování mm, probíhajících programů, eh, tedy plnění Fondu Solidarity pro účely řízení migrace, tak my jsme zahájili hodnocení, ale výsledky dostaneme až na začátku příštího roku. Zde mám na mysli příslip paní Val- Malström, to jsme také slyšeli vlastně dnes odpoledne. My v roce 2011 nejenom hodláme provést eh, průběžnou revizi nástrojů solidarity, ale obecně vydáme sdělení o posilování solidarity mezi členskými státy při eh, řízení eh, migrace. A určitě stávající finanční nástroje, které jsme měli až do posud, e, jako tedy nástroj solidarity, jako fond solidarity. Takže musíme také vyhodnotit e, efekt těchto nástrojů, jako třeba je to ten e, projekt, který se týká Malty, potom další mm, usazování uprchlíků a podobně. Takže já se obávám ale, že ty výsledky budeme mít až pozdě dost pozdě na to, aby váš výbor mohl je mm, vzít do úvahy pro účely rozpočtu na rok 2011. Nyní pokud jde o agentury a e, výkonné ředitele agentur, tak e, zde komise je zcela v rukách vašeho výboru. My jsme vzali do úvahy především Eh, eh, rozhodnutí, doporučení různých agentur a to jsme zakomponovali do návrhu rozpočtu. Eh, třeba návrh bere do úvahy jak finanční plánování a to, co podle nás je reálná potřeba těchto agentur, ale to je návrh komise. A potom je to na těch příslušných rozpočtových instancích, jako je váš parlament, abyste případně zrevidovali návrh rozpočtu. A jak jsem řekl, máme zde dost eh, eh, štědrý manevrovací prostor 70 milionů euro. A minulý eh, rok eh, rozpočtový eh, orgán, rozpočtové orgány se dohodly, že navýší původní částku určenou Frontexu. A my jsme tedy vycházeli z tohoto rozpočtu za, min, za, te, za tento rok při přípravě rozpočtu na rok 2011. A pokud výbor chce postupovat stejně vůči jiným agenturám než Frontexu, tak to je mm, mm, vaše právo. V této fázi mohu potvrdit, že návrhy rozpočtu, které se týkají agentur, tak odpovídají nejenom našemu finančnímu plánování, ale také i přiměřenému odhadu jejich potřeb eh, v souvislosti s jejich prioritami a pracovním programem, tak jak o tom rozhodly příslušné správní rady těchto agentur. Já doufám, že jsem zareagoval na všechny zde vznesené poznámky a otázky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Další otázky? Pan De Gruber, pan Kamp. Pane předsedo, mám ještě jednu otázku. Bylo se řečeno, že například plánování výdajů Europolu musí přesně odpovídat finančnímu plánování. Ale je to finanční plánování komise, rady anebo samotného Europolu? A ještě další otázka. Nemohli bychom eh, jednou dostat tedy předloženy rozpočty jednotlivých agentur, nebo to zde není běžné? Já přiznávám, jsem zde nový, přesně nevím, jak to chodí, ale musím říct, když chce Europol 100 milionů a dostane jenom 82 milionů, tak asi bude mít problém potom s financemi. Prosím, pan de Bruer. Děkuji, pane předsedo. Jde o finanční plánování, které, na kterém se dohodl rozpočtový orgán, tedy Rada a Evropský parlament. Ve finanční perspektivě do roku 2013 je zakotveno jisté plánování na toto období a to jsem měl na mysli. Hovořil jsem tedy konkrétně o Frontexu. Toto plánování ale bylo zcela záměrně rozpočtovým orgánem překročeno. U Frontextu jsme se tedy dostali nad ten limit, který byl určený v rámci víceletého plánování. Počtový orgán prostě rok za rokem eh, využívala eh, manévrovací prostor, který měla a navyšovala prostředky pro Frontex. Co se týče Europolu, zde bylo lineární plánování, když jsme se neodchýlili od toho, na čem se shodl rozpočtový orgán. Bylo by možné posílit určité úkoly v rámci budoucí strategie eh, vnitřní bezpečnosti, ale o tom musí být ještě rozhodnuto a já si myslím, že k tomu dojde nejdříve ke konci roku. Pokud tedy Europol bude mít novou potřebu finančních prostředků, protože bude mít nové úkoly, tak samozřejmě eh, bude sva přirozené, že během roku 2011 ještě odpovědejícím způsobem změníme plán rozpočtu na rok 2012. A co se týče finančních odhadů agentur a návrhu komise, zde, pane předsedo, vy přeci pravděpodobně systém zvete ředitele, výkonné ředitele agentur a hovoříte s nimi o agenturách. Takže já si myslím, že byste přesně těmto výkonným ředitelům mohli položit otázky, které máte v oblasti agentur. Děkuji. Pan Buzutil. Děkuji, pane předsedo. Eh, měl bych eh, otázku k Frontexu velice konkrétní. Komise eh, navrhuje přeskoumat mandat Frontexu a říká se v novém návrhu, že eh, tato agentura by měla mít možnost si zakupovat nebo pronajímat eh, vlastní vybavení. Otázka je, Jaké, jaká finanční opatření byla proto přijata na rok 2011 komise? Děkuji, mm, děkuji za tuto otázku. Co se plánuje v právním základu? To je vlastně zmocnění. A pokud e, norma bude odhlasována, Eh, legislativními orgány také na té správní radě nebo představenstvu, aby rozhodla, když bude rozhodovat a schvalovat pracovní program svůj, je to na ní, aby rozhodla, zdali využije ty pravomoce, zdali si něco pořídí a co, zdali třeba si to dá do, koupit do vlastního majetku nebo to mm, pořídí na leasing a eh, poté tedy to bude mít své rozpočtové eh, dopady na rozpočet dané agentury. Je to fáze dvoufázovaný proces. Za prvé je třeba případně a se, rozhodnou, se dohodnout na tom, zdali Frontex dostane tyto pravomoci. Pokud se rozhodneme, že ano, tak to bude na Frontexi, protože půjde o zmocnění delegované pravomoce, tak se Frontex rozhodne, zdali je využije ty pravomoce a pokud ano, do jaké výše. Takže a poté se uh, podle toho bude adaptovat případně rozpočet a uh, bude to reflektováno v té finanční fiši. To je v příloze k našemu návrhu. Děkuji, pane předsedo. Tak, pokud je to všechno myslím, že bychom měli pokročit, poněvadž ještě tady máme několik bodů a čas se nám krátí. E, za 20 minut začne zasedání koordinátorů, takže já si myslím, že bychom se měli zabývat e, dalšími kroky. E, oficiální stanovisko LIBE musí být hotové ještě před letní pauzou, tak aby eh, Libe mohl ho sválit hned po prázdninách. Takže eh, já bych rád předložil ještě druhý pracovní dokument a sice už na příštím zasedání výboru Libe. Tak, pokud eh, nikdo neprotestuje, přejdeme k dalšímu bodu, to je bod číslo 7, a sice praktické řízení internetu, příští kroky a naším navrhovatelem je pan Stavros Lambrinis. Já mu nyní dám slovo, aby se s námi podělil o, své, o svůj návrh stanoviska. Ještě bych řekl, že 14. května v poledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů. To je 14. květen, to je do pátku. Pane Lambrinisi? Děkuji, pane předsedo. Eh, to se týká návrhu zprávy z výboru ITRE, eh, zprávy pana Franciska Sosy Wagnera. Předmětem je budoucí řízení internetu. Ten, ta zpráva je eh, velice obecná, zejména se zabývá ICANem, což je NGO z Kalifornie, která rozděluje a přiděluje domény, adresy a tak dále. Je tady vyjmeno, vyjmenována řada návrhů na zlepšení. Z hlediska našeho, tady výboru Libé, my se vlastně soustředíme zejména na ty úvodní odstavce, které by tedy eh, bylo třeba posílit ve zprávě výboru ITRE. My už jsme navrhli v několika předchozích zpráv, včetně té mé, aby se každá další debata, která se bude týkat internetu v budoucnosti, v budoucnosti aby se to účastnili všichni, kteří se to týká. Chceme totiž garantovat, že přístup k internetu bude garantován jakožto základní právo. To je demokratické prostředí. V druhém bodě zdůrazňujeme, že je třeba zavést eh, ochranu soukromí na internetu a sice mělo by to jaksi vyrůstat ze spoda. Také žádáme, aby sledování, cenzura, kontrola internetu ze strany veřejných i soukromých subjektů byla eh, minimalizována jenom na to, co je opravdu nezbytné. A ve třetím bodě ještě hovořím, že probíhá debata o listině práv a svobod a v této souvislosti je třeba do celého procesu zapojit občany. Není to nic, co by šlo příliš do hloubky, ale já v těch dvou tisících úderech, které mám na stanovisko, navrhuji, abychom to, co jsem zmínil, bylo eh, potrženo a zdůrazněno v rozvoji internetu a jeho řízení. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you. Děkuji, pane Lambrinidisi, za prezentaci návrhu stanoviska. Kolegové, pan Foss. Vielen Dank. Děkuji. Význam internetu je samozřejmě něco, co stále narůstá. A momentálně eh, je to tak, že internet je významný pro celá hospodářská odvětví, ale rovněž v oblasti vzdělávání, informatiky, v celé té komunikační oblasti je velice důležitý. A samozřejmě se to týká částečně i bezpečnostních aspektů a je nutné také poukázat no, na to, že internet je médiem budoucnosti. Význam internetu je natolik velký, že naší svě- v našem světě je internet jakýmsi typem infrastruktury a je již srovnatelný s ostatními druhy infrastruktury, které normálně jsou upravovány veřejnými a státními institucemi. Takže z tohoto pohledu je internet něco, co je ve stále větší míře předmětem veřejného zájmu. Proto se musíme zabývat tím, jakým způsobem budeme mít efektivní řízení internetu, které bude odolné vůči krizím, jaká je nejlepší forma organizace internetu a jakým si způsobem bychom mohli, jakožto rovný rovným, vyjednávat s ICANem a určité věci ovlivnit. Nad to je zde ještě i otázka, že Internet musí odpovídat právním eh, nárokům různých eh, tedy mm, organizací, ale jednotlivců, například informační sebeurčení, právo eh, na fyzickou nedotknutelnost a celé tato problematika, jakou úlohu to tam bude segrávat. Proto se musíme říct, jakým, jaký regulační rámec chceme mít pro internet, tak abychom jakýmsi způsobem vyvážili s takovou tu svobodu, která je na internetu a e, pak tu otázku těch základních práv a svobod jednotlivce protože do toho internet eh, rozhodujícím způsobem zasahuje. A musíme si uvědomit, že svobody nejsou nikdy bez hranit a svoboda jednotlivce končí tam, kde začínají práva druhého. A proto bych chtěl rád eh, poukázat na body 6 a 7 zprávy, říct to jaký, tak, jak, jako, jak, jaký, jako, jakýsi typický příklad. Podle mého názoru samozřejmě potřebujeme určitý typ dozoru, dohledu, zejména tam, kde se jedná o kriminální zločinné záležitosti a proto si nejsem spokojen s tou formulací v bodě 6. A co se týče toho bodu 7, kde se říká, že ochrana nezletilých musí být omezena na nutné minimum, tak to je z mého pohledu zvláštní, protože nemám pocit, že by nezletilí měli být chráněni pouze minimálně. Já si myslím, že by měli být chráněni ve velice širokém měřítku. Děkuji. Pan Jakolíno, velice stručně téma internetu samozřejmě vede k různým úvahám a já samozřejmě souhlasím s tou zprávou pana zpravodaje. Pár spíš námětů. Já nemám pochyb, že stávající řízení internetu eh, samozřejmě to eh, je v rukách zodpovědného chování soukromých subjektů a veřejného eh, sektoru. To je nutný předpoklad a je jasné, že internet může vyvolat různé jevy, jako je třeba závislost a především u těch nejvíce exponovaných osob, jako u dětí, nezletilých osob a právě třeba i e, může mít Eh, velké negativní účinky, jako třeba gambling, hazard přes internet a eh, to jsou ty závažné projevy, kterými se také zabýval parlament a proto je třeba posílit ochranu těchto osob a mm, proto je tam třeba zakomponovat všechny tyto úvahy pana zpravodaje. Děkuji, pan Brons. Děkuji, pane předsedo. Internet eh, de facto eh, dává na jednu úroveň eh, elity, které privileguje kapitalismus a ty, kteří privilegia nemají. Měly by tam být nějaké restrikce, samozřejmě ano, proti zločinu, proti násilí dětské, pornografii, terorismu, ano, čili toto je třeba kontrolovat. Nicméně řízení internetu se nikdy nesmí používat k tomu, aby se cenzurovala nenásilná stanoviska politická a další. A e, to se právě stává a stávalo se u nedemokratických režimů bez ohledu na jejich demokratickou retoriku. Ještě někdo? Ano, pan Tavares? Jenom krátce. Já chci říct, že obecně toto stanovisko podporujeme. Myslím, že e, tam jsou ty akcenty rozděleny velice správně v onom mnohovrstném, e, mnohovrstevném přístupu k internetu. Také e, zajímavé myšlenky k demokracii. Je tedy škoda, že tady nemůže být stínový zpravodaj a možná, že by k tomu ještě přispěl, ale já myslím, že i tak eh, toto stanovisko podporujeme. Děkuji. Eh, vidím, že nikdo další k tomu nic nemá, takže ještě vracíme slovo panu Lambry Nedisovi. Já eh, musím říct, že jsem velice spokojen, že to zajímá tolik lidí, protože ono to je skutečně zajímavé ale my de facto se zabýváme vlastním internetem, pouze jeho řízením. Eh, tady zazněly citáty z několika odstavců a tyto odstavce se skutečně vztahují k návrhu zprávy z průmyslového výboru, takže ne přímo k mému stanovisku, to jsou ty odstavce 6 a 7. K ním proběhla skutečně rozsáhlá debata, Čili tady se ještě může změnit znění toho textu. Já jsem se dotkl některých bodů, ale použil jsem k tomu vyjádření, jaké jsou pro nás eh, běžné, čili kontrola, eh, dohled, eh, debata o řízení budoucnu a tak dále, aby se zajistilo to, že veškerá opatření, která snad budou přijata, jsou naprosto přiměřená. Takže ano, já tedy eh, vítám tyto komentáře a komentáře, které se přímo týkají mého stanoviska, eh, rád přijmu vaše pozměňovací návrhy, eh, buď to mě je můžete dát přímo, anebo mým pravým rukám, abychom tedy se o nich ještě mohli pobavit. samozřejmě pokud eh, vás tlačí čas, tak eh, eh, samozřejmě stačí to zaslat a já to pokusím zapracovat. Děkuji vám. Děkuji, pane Lampridisi, a děkuji i všem, že jste tak hladce prodiskutovali tento bod. A připomínám, že Lhůta pro pozměňovací návrh je pátek 14. v poledne. A můžeme postoupit k bodu 8. Bod 9 a 10 byly odloženy, takže teď nás čeká poslední bod před schůzí koordinátora. Tento bod se týká dohody mezi Evropskou unii, Islandem a Norskem o uplatňování určitých eh, ustanovení rozhodnutí Rady 2008, 615, eh, rozhodnutí eh, Rady ministru justice a vnitra 2008 616. Tedy stejných, stejné formace ministrů. A mm, jde o to tedy prodebatovat návrh doporučení a zde si vyslechneme zpravodaje, pana Busutila, ale připomínám ještě, že 7. dubna eh, se konala první výměna názorů o této dohodě a my eh, jsme slyšeli aktuální informace o stavu a chci vás také informovat, že mm, lhůta pro pozměňovací, pozměňovací návrh je stejná v pátek 14. v poledne a podle vnitřních pravidel parlamentu tak lze e, předkládat pozměňovací návrhy k návrhu usnesení, ale pouze pokud se týká významných e, aspektů. E, nejprve si vyslechneme pana Bosutila, zpravodaje, a poté Dáme prostor k diskuzi, pane Busutile. Pane předsedo, abychom získali určitý čas, tak budu extrémně stručný. Hmm, to je spíš technická věc. A tady máme říci ano či ne eh, eh, rozšíření této dohody a uplatňování určitých ustanovení eh, dohody, kterou již aplikujeme uvnitř EU, a to se především týká přeshraniční spolupráce, boje proti terorismu a boje proti přeshraniční kriminalitě. Jak již víme, máme za sebou první výměnu názoru, kdy jsme si řekli, ano, to je důležité pro ty dvě dotčené země, ale i pro nás, Evropskou unii, spolupracovat s Islandem a Norskem v boji proti trestné činnosti a terorismu. Jak víte, od Lisabonské smlouvy máme právo eh, vyjádřit souhlas a právo říci ano či ne a pouze poté, když řekneme ano, tak bude dohoda odsouhlasena a nabide účinnosti případně. Moje doporučení je tudíž velice jednoduché. Já doporučuji, abychom řekli ano této dohodě, poněvadž je dobrá a důležitá jak pro Island, Norsko, ale i pro nás v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda, děkuji, pane Busutile. Možná komise nebo předsednictví rady by se chtěli vyjádřit. Komise nebo rada? Ne? Nebo kolegové? Kolegové, chcete se vyjádřit k tomu návrhu, mm, dát pozitivní vyjádření, pana, jak navrhuje pan Busutil? Ne, tak mm, to znamená, nyní máme bod různé.